Milé kolegyně, milí kolegové, můžeme se dát eh, do práce. Prosím, zaměte svá místa, jak jsme se včera dohodli. Začneme prezentací naší zpravodajky Perrin Chartier o vyjednávání s radou o Evropském sociálním fondu. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pustili jsme se do devátého trialogu včera. Jednu otázku jsme předložili komisi ohledně dopadu rozhodnutí a závěrů rady na Evropský sociální fond. A já musím podotknout osobně, a myslím, že nejsem jediná, kdo má takový pocit z jednotlivých politických skupin. Myslím, že jsme ten pocit měli společně. Zdálo se nám, že zjevně to, co bylo oznámeno ohledně propojení Fedem, tedy fondem pro ty eh, sociálně nejslabší, a pro eh, sociální eh, fond nemohou eh, dostatečně zajistit to, co je zapotřebí. A v každém případě ty podmínky přístupu k prostředkům z obou dvou fondů jsou rozdílné. Co se týče Evropského sociálního fondu jako takového, včera večer jsme dlouho diskutovali o Eh, veřejnosti, eh, o té části veřejnosti, na kterou se má zaměřovat tento fond. Eh, včera jsme viděli, že na jedné straně zněly argumenty rady, které se stále opakují. Za prvé, že nemáme právní základ, který by byl ideální. To je to nejběžnější, co opakují. Za druhé, a potom je e, těžké stanovit, o jakou část veřejnosti se bude e, jednat a my jako výbor pro zaměstnanost e, jsme si přáli, aby zde jasně byly určité cílové skupiny. A při tomto vyjednávání komise je nám ceným pomocníkem Rada sama se silně opírala o eh, závěry komise. A mohu říct, že třeba, že jsme nedokončili jednání o článku 3, eh, podařilo se nám pokročit dál a myslím, že se nám daří vyjednávat tak, abychom se drželi to, stanoviska, které jsme odhlasovali v našem výboru. Proto jsem vám chtěla poděkovat, protože negociační mandát byl velice jasný. A e, byl nám, stano, byl nám udělen jasnou většinou, což nám nyní umožňuje, abychom, abychom se postavili s naším mandátem před To bylo tedy stručně to, co bychom mohli říci o vyjednávání ze včerejšího večera. Nejedná se eh, stejně eh, jako s kyperským předsednictvím, nejsou snadnější. Děkuji. Ještě někdo chce k tomu promluvit, chce se na něco zeptat, chce nějaké vysvětlení? Chcete nějak přispět? Dobře. Já bych eh, dodala k tomu, co uvedla naše zpravodajka, že jako u jiných témat Eh, pokračuje eh, vyjednávání a v něm je třeba si ověřit, zda závěry z 8. února eh, budou mít dopad na další jednání i v tomto případě. Protože kromě tohoto fondu pro ty sociálně nejslabší, tak je tu 3 plus 3 miliardy pro záruku pro mládež, a pak je tu Evropský sociální fond a očekává se, že dojde k určitým změnám u právního základu. Nejen co se týče Evropského sociálního fondu, ale také ohledně té zastřešující legislativy, eh, což je to eh, provision regulation, jak jsem řekla zcela správnou francouzštinou. A jsou tu dvě možné metody, jak může Evropská komise eh, postupovat. Může dojít až, buď budeme jasně vidět, jak zašlenit tyto modifikace, a, nebo komise bude postupovat dál stejným způsobem. E, ono to nezávisí úplně na komisi. Je pravda, že čtyři, 14 eh, dní po Evropské radě eh, Evropská komise začala eh, jednat. Vím, že tu je eh, určité tření mezi Evropskou radou a dalšími aktéry. Takže pokud komise nebude jednat rychle, Eh, tak potom další předsednictví se ujme eh, iniciativy. Komise by proto měla jednat. Já vím, že ono to je těžké, ale mm, už jsme vedli konzultace o tom způsobem, jak jak eh, najít správný základ pro návrhy, které jsou na stole. Tou další takovou trochu vedlejší úvahou, kterou vám chci předložit, je vývoj jednání o finančním rámci, ne o společné Eh, common Regulation Provision. V určitých eh, skupinách na radě se říkalo, že Evropský parlament byl připraven jednat o, o těch 25% pro Evropský sociální, eh, v Evropském sociálním fondu a těch 20% pro fondu pro boj proti chudobě a že by případně parlament byl ochoten ustoupit. Víte, že tu nemáme úplnou většinu v našem e, výboru pro jasné stanovisko. Je třeba, aby e, výbory trvaly na svých e, prioritách, jasně je stanovily. Pan Adam Koza je zpravodajem a je třeba, aby jasně v této zprávě vyjádřil v článku 80 abychom jasně vyjádřili naše stanovisko, které je jasně stanovené v článku 84 nařízení. Vidím, že nikdo další k tomu nechcete hovořit, takže dám ještě paní Nadenšartě slovo, aby uzavřela téma. Děkuji, mohu úplně souhlasit s tím, co jste uvedla ve vaší analýze. Chtěla jsem ještě upřesnit kolegům, že včera večer určitý počet určitá množství těch diskuzí, které jsme měli ohledně toho, té části věřnosti, na kterou se má zaměřovat eh, onen fond, eh, se opírala o problém toho, jak zvážit to, že 20 Evropského sociálního fondu věnujeme eh, těm nejchudším, protože se jedná o boj proti chudobě. Eh, jako cíl celé této činnosti. To skutečně bylo eh, centrem naší, středobodem naší eh, diskuze. Zazněly různé argumenty a vždy jsme se vraceli s našimi silnými argumenty k tomu, že musíme mít jasně zacílenou část veřejnosti, které se dotýká. Děkuji, to byl tedy náš 23 a Nyní předám slovo. Ne, teď bude bod 23, omlouvá se předsedkyně. Ehm, dám slovo paní Karimě Deli o sociálním bydlení. Děkuji vám, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. Velice ráda vám dnes předkládám zprávu o sociálním eh, bydlení. Chtěla bych poděkovat spoluzpravodajům za dlouhou práci, která ještě pokračuje dál v pozměňovacích návrzích. Evropská unie nemá přímou kompetenci v oblasti bydlení ani v oblasti sociálního bydlení jako takového. Jsou to dva sektory, které nás ale zajímají. Jedná se o inkluzi sociální, rozvoj měst, eh, Jedná se tu také o daně, z demografické změny a další témata. Je zapotřebí i jednat. Legislativní eh, cesta vyžaduje eh, subvence také prostřednictvím politiky soudržnosti. Tato zpráva z vlastní iniciativy o sociální bydlení je příležitostí k tomu, abychom propagovali osvědčenou praxi eh, na evropské úrovni o sociálním bydlení a abychom iniciovali takto dobré, eh, eh, dobré programy. 25 milionů evropských občanů žije v sociálním bydlení, v sociálních obydlích. Eh, kromě Řecka všechny země mají sociální bydlení, využívají tento systém, ale samozřejmě do různé míry je tu velký rozdíl například i v rámci jednotlivých členských států mezi městskými oblastmi a venkovskými oblastmi. A v rámci měst ještě je rozdíl mezi středem města a periferiemi. Právo na přístup k obydlí nebo právo na, na bydlení je jedním z hlavních práv a tyto základní práva musí taky umožňovat důstojný život a proto je zapotřebí, aby toto všechno členské státy uváděly eh, ve skutečnost. Eh, nicméně s tím mají stále větší potíže. Eh, situace je stále obtížnější pro občany, kteří se snaží dosáhnout bydlení. Ceny energií se navyšují 7,7 v roce 2010 trpělo nedostatkem pro tohoto obydlí. A rada se rozhodla, že bude postupně eh, eliminovat eh, nebo snižovat počet eh, osob, které žijí bezdomova. Mnoho lidí žije v přelidněných obydlích, další zase o 4 Eh, žijí v obydlích, v níž nájem o 40 převyšuje jejich příjem. Je tedy zapotřebí, abychom eh, napravili nedostatky, které jsou na trhu eh, s bydlením, protože lidé potřebují důstojné bydlení, které bude přístupné všem a které bude mm, v dosahu jejich finančních možností je zapotřebí v této době, kdy dochází k úsporám, se zaměřili také na sociální bydlení, protože trh sám nezaručuje univerzální přístup k bydlení. Cílem toho, cíl této zprávy je jasný. Investovat do sociálního bydlení, protože to nám bude pomáhat dostat se z krize. Budete se ptát, jak. Je zaprvé eh, důležité uznat význam tohoto sektoru sociálního bydlení. OECD a OSN mají více údajů eh, o sociálním bydlení než EU. Eh, e Je eh, zapotřebí, aby vznikla, vznikl úřad pro sledování údajů o bydlení a tento úřad by se měl zabývat eh, tímto tématem i proto, že dochází i eh, k obtížné situaci pro občany v, eh, s ohledem na placení energií. Energie jsou stále dražší. Musíme také zvažovat to, že dochází ke stále většímu zadlužování občanů. Investice do sociálního bydlení musí být chápány jako součást rozpočtové eh, politiky, mají být chápány jako sociální, strategické investice v rámci eh, širších eh, úvah o, o rozpočtu. Musí být chápány jako makroekonomický stabilizátor, sociální bydlení a jeho dostatek umožňuje lépe lid vzniku realitních bublin. Realitní bublina měla devastující dopad, je to vidět zejména ve Španělsku. A v rámci evropského semestru mi připadá nezbytné se právě na sociální bydlení zaměřit. Proto je zapotřebí, abychom intenzivně se zabývali tím, jak najít patřičné finanční prostředky a jak je využít pákovým efektem. Tímto nám bude umožněno i lépe víc ekonomické krize. Je třeba ukázat, že eh, investice do sociálního bydlení nezrušuje problémy, ale naopak, že vede k dosažení cílů Evropa, Evropy 2020, k tomu, abychom došli také eh, k zelené, eh, přechodu na zelené energie a Fond soudržnosti podle mne v této souvislosti má významnou úlohu. Je zapotřebí, aby docházelo k renovacím v energetickém sektoru eh, a aby eh, k těmto renovacím docházelo také v systému sociálního bydlení, jiného bydlení, aby za to řešila i situace eh, různých etnických menšin je zapotřebí, aby docházelo i ke vzdělávání a školení eh, v oblasti sociálního eh, bydlení, protože tímto způsobem můžeme v oblasti sociálního bydlení a investic do něj také zvyšovat počet pracovních míst. Eh, apeluji především na komisi, aby se opětovně podívala na systém DPH u stavebnictví a dalších aspektů souvisí se sociálním bydlením. Je zapotřebí zjednodušit eh, způsob, jakým se žádá o sociální bydlení eh, a ztransparentnit přidělování sociálního bydlení, aby se předcházelo patřičně diskriminaci a aby se pomáhalo těm nejzranitelnějším občanům, kteří mohou trpět eh, segregací. Otázka zní tedy jasně. Tato zpráva se také zabývá Eh, to nešťastnou situaci způsobenou eh, drahou energií. 50 až 55 milionů lidí trpí touto energetickou chudobou. A je tedy zapotřebí mít dva pilíře. Zaprvé zvyšovat energetickou výkonnost, aby spotřebiče spotřebovali méně energie, abychom měli opatření, která budou dlouhodobá eh, a aby byl vytvořen energetický audit pro eh, obydlí. Děkuji eh, všem stínovým zpravodajům a jsem přesvědčen, že tato zpráva bude skutečným signálem pro všechny, kteří nemají vhodné bydlení a kdo nemají bydlení nebo eh, kdo jsou bezdomovci. Těším se na vaše další příspěvky a děkuji vám. Děkuji. O tom se tedy opravdu rozběhla velká diskuze, ale už máme málo času. Mám tu dlouhý seznam řečníků. Každému z vás mohu dát jen dvě minuty. Pane Sogore, máte slovo, potom Aleksandr Serkas. Děkuji, paní předsedající. Já bych eh, rád poděkoval paní kolegyně Deli za iniciativu. Absolvovali jsme také slyšení, které nám umožnilo získat eh, podrobnější informace k tomuto tématu. Je to téma velmi aktuální, zejména v období krize. Je třeba mít pro všechny naše občany slušné, přiměřené, adekvátní bydlení, Máme tisíce lidí, které neadekvátní ubytování stojí život. Zabývá se tím také eh, Světová eh, zdravotnická organizace, eh, má přesná čísla. A je to bohužel tak, že u některých lidí zhruba 55% příjmů zabere právě bydlení, což je samozřejmě strašně moc. Takže Eh, je to otázka zdravotnická, všem střecha nad hlavou je také základní lidské právo. Je jasné, je prokázané, že velice důležité je kvalita bydlení, eh, včetně třeba teplné izolace a tak dále. Pokud se týče eh, bydlení pro slabší části obyvatelstva, mladé, Eh, znevýhodněné, invalidy, starší, tak to jsou aspekty, které bych vám rád přidal. Děkuji a nyní pan Alexander Serkas. Děkuji vám. My se domníváme, že eh, toto téma patří k nejdůležitějším tématům našeho volebního období, eh, protože bydlení spolu s právem na práci a s právem na práci patří skutečně k tomu nejzávažnějšímu, nejvýznamnějšímu, co si dokážeme představit v současné době. Dnes existuje asi 150 milionů lidí, kteří eh, mají s bydlením těžkou situaci a je to tím pádem eh, velmi těžký problém. Jde o problém strukturální daný tím, že neexistují eh, řádné strukturální politiky eh, v mnohých zemích. Zpráva Karimy Deli, já myslím, že de facto zde jsou zmíněny prakticky všechny z věcí, na, na kterých nám záleží. Jenom bych rád zdůraznil, že možná jen ten, to pořadí priorit, které zde prezentovala, by mohlo být eh, poněkud eh, naopak, že nejdřív bychom měli po příčinách problémů, po jejich kořenech a pak eh, Mm, pokračovat tedy navrhováním řešení. Já myslím, že to je velice eh, citlivá věc. Eh, já myslím, že kdybychom změnili to pořadí, jak jsem řekl, eh, bylo by to snáze vysvětlitelné. A já musím říct za socialisty, že my chceme zdůraznit to, že tento problém je třeba řešit. A to ne tedy pouze tak, že se budou navrhovat řešení, nápravy, ale prostě eh, preventivně bychom měli působit, aby ten problém v podstatě eh, vůbec nevznikal, poněvadž je to všechno otázka nedostatečné eh, bytové politiky a to je třeba řešit evropsky, nejenom z hlediska národního. Já myslím, že je to také otázka financování ze strany Evropské unie a děkuji pan Benjen. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce eh, za odvedenou práci, zejména tady za to, jak angažovala, vtahovala do problému hned od počátku stínové zpravodaje a také, také v souvislosti se lišením a také za to, že zohlednila některé z mých myšlenek. Možná by mě trošku více zajímal ten návrh na vznik nové agentury. Kde by byla z hlediska rozpočtového umístěna? Poněvadž eh, my teď vyjednáváme o víceletém finančním výhledu a mě by Eh, samozřejmě zajímalo, jaké to bude mít dopady na alokaci prostředků e SF A eh, také možná by stalo za to zvážit, jestli by tuto práci nemohla přivést některá z stávajících organizací. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, většinou to bude jenom vyjasnění drobností a několik málo doplňků. Mě eh, zejména zajímá otázka energetické účinnosti a otázka přiměřeného příjmu, tak aby lidé si mohli dovolit eh, topení. Já bych eh, chtěl tedy eh, se o tom ještě trošku rozvést. Třeba my ve Velké Británii také toto řešíme na vládní úrovni. Já jsem dříve měl takovou obavu, že toto téma by mohlo přelít se přes rámec naší kompetence, ale musím říct, že paní zpravodajka byla velmi disciplinovaná, takže eh, vše, co je zde napsáno, je v rámci našich kompetencí. Eh, možná, že eh, by tam bylo třeba vyjasnit trošku něco k cílům, což tedy o to se budu snažit a těším se na spolupráci v příštích týdnech. Se k tomu promluvit komise? No. Oui, non No. No či ne, nikoli. Předám tedy slovo zpátky naší zpravodajce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si zaznamenala bedlivě všechny příspěvky kolegů, stínových zpravodajů a na naší schůzi vysvětlím, proč je zapotřebí vytvořit onen Evropský úřad pro bydlení. Dnes totiž nemáme žádnou evropskou strategii na to, abychom anticipovali to, co se může činit ve strategii pro bezdomovce a nebo pro sociální bydlení, ať už to je chudoba energetického rázu nebo Eh, otázka zprávy a řízení. Všechny eh, ty indikátory, které bychom potřebovali, nemáme. A jednotlivým zemím se nedaří eh, řešit krizi v bydlení anebo anticipovat to, co se může stát. Například dochází k nárůstu nájmu a mm, státy nedokážou předvídat a předemčenit opatření vůči nepříznivým situacím na trhu. Eh, je základním právem člověka mít přístup k bydlení. A na evropské úrovni mm, musíme zajistit, že všechny osoby budou mít eh, přístup eh, k tomuto právu, že je budou moci vykonávat. Děkuji paní předsedkyni za to, že mi ještě jednou dala slovo. Merci beaucoup. Děkuji vám. Jen dodám, že v perspektivě těch pozměňovacích návrhů si myslím mít na paměti diskuze, které se konaly ohledně vývoje Evropského semestru a ekonomické měnové unie eh, a sociálního pilíře, kde jednou z z jasně přijímaných myšlenek je přijetí sociálních ukazatelů do takzvané cestovní mapy, která se má zabývat strukturálními reformami v členských státech. Jedná se také o indikátory související se sociálním bydlení a trvale se právě tento ukazatel zmiňuje, abychom mohli tedy toto lépe zapracovat, měli bychom to i správně zaznamenat v naší zprávě. Ohledně lhůt, které tu máme, pozměňovací návrhy máme do, eh, do 27. února v poledne. Paní předsedkyně žádá o klid. 20. nebo 21. března eh, budeme nejdříve analyzovat eh, pozměňovací návrhy v Dubnu, nebo možná eh, budeme ještě probírat v Dubnu, a, nebo taky o nich hlasovat. A v červnu by se toto téma mělo dostat na plenární zasedání. A nyní budeme hlasovat. První eh, hlasování se vztahuje k bodu 2000, eh, pardon, 24 o zodpovědnostech eh, vlajkových eh, států Eh, v souvislosti s směrnicí Rady 2009-13, pak je tu otázka eh, pro eh, majitele lodí, dohoda, asociace, asociace rejdařů a úmluvě o práci osob pracujících v námořní dopravě. My jsme navrhli, že se bude hlasovat na plenárním zasedání e, o e, pozměňovacích návrzích, které jsou přijaty v našem výboru, aby tedy v úmluvě o pracujících na námořní e, dopravě, tam pozměňovací návrh 103 a mělo by se dodat tento text k právnímu základu. Budeme tedy hlasovat na prvním zasedání o pozměňovacích návrzích, ale nikoli o legislativním usnesení. A to proto, abychom mohli začít diskuzi s radou. Je tedy třeba provést eh, to principiální hlasování, abychom o tom mohli jednat na plenárním zasedání, abychom mohli definovat vyjednávací mandát v těch podmínkách, které jsem vám právě popsala. Takže kdo je proto, abychom postupovali tímto způsobem? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato eh, se čtyřmi hlasy proti. Prosím? Počkejte, já nejdřív eh, dokončím toto hlasování. Takže ten mandát pro plenární zasedání je schválen se čtyřmi hlasy proti a nikdo se nezdržel. Prosím, máte slovo. Eh, já hlasovací kartu a rád bych eh, hlasoval jenom zvednutím ruky. Vy chcete, abyste byl započítán proti? Ne, jenom, že nemám hlasovací kartu. Já vás prosím, abyste se s takovými věcmi nehlásil uprostřed hlasování. Budu vás počítat a vy mi musíte jasně naznačit, až budeme znovu hlasovat při počítání. Eh. Využi, nebo tedy skončila jsem bod 24. Budeme jednat s politickými skupinami, abychom si ověřili, jaké pozměňovací návrhy Eh, budou pak projednávány na plenárním zasedání a hlasovány. To je tedy konec bodu 24 a přejdeme k bodu 25. Než budeme hlasovat o bodu 25, chci si ověřit, kdo z vás nemá hlasovací kartu. Už jsme zjistili, že jedna chybí, takže dvě chybí. A se mnou to jsou tři. Je Přiznám, Mám pravdu, ukradli mi peněženku, takže nemám žádnou kartu a neměla jsem čas eh, jít do kanceláře. Jsem tu. Eh, jsem tu od 8 od rána do 10 a do půl 11 do večera. Bod 25. To je absolutorium roku 2011. Všeobecný rozpočet Evropské unie, oddíl 3 komise. Odstavec 1, tam máme pozdělací návrh číslo 1 od pana Čaba, Čaby Oryho. Kde pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozdělací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh. Ústní pozměňovací návrh pre- předložený zpravodajkou. Máte někdo výhradu k pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme o čtyřce, jak je pozměněna, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém textu. Tout le monde a pu voter. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 pro, jeden proti, jeden se zdržel. Takže toto absolutorium je schváleno. Bod 26, to je absolutorium 2001. Evropského střediska pro rozvoj eh, vzdělávání. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky k odstavci 1. Je někdo proti? Kde, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 1 od pana Čabeoryho pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2 Aleksandr Srkas je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Celý eh, text hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Toto Stanovisko je tedy přijato. Bod 27. To je eh, Absolutron 2001, Evropská narace pro zlepšení životních pracovních eh, podmínek. Máme pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Je někdo proti? Takže kdo je pro ústní pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se přijat. Musím, pozměňovací návrh 1, paní Marian Harkin pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme hlasovat o celém absolutoriu. Elektronicky zahajují hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Čtyřicet jedna pro, dva proti, jeden se zdržel. Toto absolutorium je přijato. Nyní hlasem vodu 28 a v Sotron 2011 Evropská agentura pro zdravě a bezpečnost na pracovišti. A to je tedy agentura z, z Bilbao. A začíná od B. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Je někdo proti? Principiálně není. Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 1 od pana Oryho, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2, Aleksandr Senkras, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3, Marian Arking, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4, Serkas, pro, proti, zdrželi se přijat. Hlasujeme elektronicky o celém textu. Zahajuji hlasování. Ano, je otevřené hlasování, je zahájené. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, 2 proti, jeden se zdržel. Absolutorium je přijato. Následující bod je 29, absolutorium z roku 2011, Evropská nadace pro vzdělávání. Po odstavci 1 ústní pozměňovací návrh od zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 23 proti, takže není přijat. Po stavci 1 je pozměňovací návrh číslo 2, ale je ústní. Ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 1 od kolegy Oriho, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Šestnáct eh, proti, 24 pro, jasně přijat. Pozměňovací návrh 2 od eh, pana Sirkase s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 3 Harkin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Hlasujeme o celém textu. Elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 pro, 3 proti, 1 se zdržel. To, tato zpráva absolutru je přijata. Bod 30. To je poslední eh, absolutorium a jedná se o výkon finanční řízení a kontrolu eh, u evropských eh, agentur. Pozměňovací návrh Jean Lambert pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh ústní zpravodajky jde pro, proti, zdrželi se přijat. Hlasujeme elektronicky o celém textu. Je zahájeno hlasování. Tout le monde a pu voter. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, jeden se zdržel. Absolutorum je tedy přijato. Následující bod je 31 a to je aplikace směrnice 2425. Jedná se nabídky o převzetí návrh stanoviska kolegyni, kolegyně Juty Steinruck. Eh, řídícím výborem je právní výbor. Eh, pozměňovací návrh číslo 1 Sari Esaja. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 23 pro, ne, 22 pro, 18 proti, 3 se drželi, Přijat. Pozměňovací návrh 2. Paní Saja, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Filip Benion. Je to zrušení. To bylo jasně zamítnuto, kolegyně. Pozměňovací návrh 3, kde je pro? Dobře. Ověříme pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Dvacet dva pro, 21 proti je přijat. Tak jste měli pravdu, když jste žádali o věření. Pozměňovací návrh 3. Filip Benion. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis B. Kdo je pro? Vy jste zrušili celý ten článek, kolegové. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis, eh, pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 11 byl stažen, kompromisní návrh F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kom- Pozměňovací návrh 14 byl stažen. Budeme hlasovat o kompromisu G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Poz, ostavec 11, eh, pozměňovací návrh 17, Čabaory. Hlasujeme, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Ověříme to. Ověřujeme pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 27 proti. Jeden se zdržel, to je jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 18. Čabaory žádá o udělení po částech. První část. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se přijata. Zbytek textu jde pro, proti, zdrželi se přijata. K odstavci 12, pozměňovací návrh 19, Filip Benion, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 13, pozměňovací návrh 20 a 21 jsou identické. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Hlasujeme o celém textu elektronicky. Kdo je pro? A hlasujeme elektronicky, takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 41 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Blahopřejeme zpravodajce. Paní navrhovatelce. Bod 32. Paní Nadia Hirš o ochraně fyzických eh, osob a jejich osobních údajů. Jedná se o stanovisko pro výbor LIBE. U článku 3 máme dva identické pozměňovací návrhy 26 a 27. Budeme tedy hlasovat o obou na jednou, kde pro, proti, zdrželi se přijaty. Pozměňovací návrh 28, Ole Ludvíkson pro, proti, zdrželi se přijat. Po bodu F, pozměňovací návrh 29, Sary Esaja, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Článku 6. Kompromisní návrh A. Liberálové hlasovali proti, takže není přijat. Článek 6, odstavec, odstavec 1, kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Článek 6, odstavec 4, Sarisaja 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 32, Sari Esaja. Jedná se o zrušení části textu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijat. 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 34. Sarejesaja. Zrušení části textu. Jestli chcete hlasovat o kompromisu, nemůžete hlasovat pro tento návrh. To je pro 34, tedy proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromisní návrh C. Čtyři politické skupiny předložily pro, pro, pro kompromise, kdo je proti, zdrželi se přijat. Článek 7, pozměňovací návrh 38, Sarie Saja, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Článek 9, odstavec 1, pozměňovací návrh 39 odpadá, 40 taky a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu eh, Předsedkyně se omlouvá. Pozměňovací návrh 40 je kompatibilní s kompromisem A, takže o něm budeme hlasovat. Kdo je pro 40? Proti, zdrželi se, přijat. 41. Steven Hughes, Evelyn Wagner. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 42. Steven Hughes, Evelyn Regner, zrušení textu, jde pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. 43. Ole Christensen, a Evelyn Regner. Kde pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 44. Serie Seja. Kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 45. Sarie Seja pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 46, tady je Sajer. Je to zrušení textu pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 47, eh, paní Saresaja. Pro, proti, zdrželi se. zamítnout. 48. Ole, Ole Christensen, Evelyn Regner. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 49. Evelyn Regner, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 50 a 51 jsou identické. Hlasujeme o nich dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. Kapitola 4. Pozměňovací návrh 52. Sarisa, Saja. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. Pozměňovací návrh 53, Sariesa Saja. kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnut. Pozměňovací návrh 54, Sari Esaja, zrušení textu pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 55, Sari Esaja, zrušení textu pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme elektronicky 55. Je to zná zrušení části textu. Všichni hlasovali? Hlasování je uzavřeno. 18 pro, 25 proti, jeden se zdržel. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 56, Arisaja pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto pozměňovací návrh 57, Sarisaja, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 58, Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 59, Jean Lambert, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Článek 35. Kompromisní návrh F. Tři politické skupiny pro, proti, zdrželi se přijat. Článek 35. Pozměňovací návrh 63. Jean Lambert pro, proti, zdrželi se přijat. 64. 65. Jean Lambert pro, proti, zdrželi se přijat. 65. Pět je kompatibilní, hlasujeme pro. Proti, zdrželi se. Přijat. Článek 35. Kompromisní návrh D. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Článek 35. Kompromisní návrh DA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 67 Evelyn Ole Christensen Jutta Steinruck. A ne, ono už je pokrytý. Už je pokrytý, takže o něm hlasovat nebudeme. Článek 37, 68 pozměňovací návrh eh, série Isaia. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 69, já pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 71, Regner, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 72 odpadá a přejdeme k, k pozměňovacímu návrhu 74 Steven Hughes pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 75 Sary Esaja pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 77, stejná autorka, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 79, Sarisa já pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 80. Jesaja, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 82 Jean Lambert, pro, proti, zdrželi se přijat. Článek 82, kompromisní návrh je. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Článek 82, kompromisní návrh K. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Článek 80. Pozměňovací návrh 98 polmorfy. Kdo Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 99. Kde pro? Ne, ten odpadá, ten odpadá. Jako stovka a jednička a přejdeme k pozněvacímu návrhu 102 Jean Lambert, kdo je pro a ten navrhuje se zdržet. Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 103 Minodora Clivetti pro proti, zdrželi se zamítnout. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování uzavřeno. 19 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel. Zamítnut. Pozměňovací návrh 104 Evelyn Regner pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 105 odpadá, až do 107 vše odpadá. Pozměňovací návrh Kompromisní H. Kdo je pro kompromis H? Proti? Zdrželi se? Přijat. Stále článek 82. Druhý odstavec. Pozměňovací návrh 118. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Sto devatenáct. Sariseja. Pro. Proti. Kdo je pro? Pro 119. Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je přijato, ale raději to zkontrolujeme. Elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 16 proti, 8 se zdrželo, je přijat. Pozměňovací. Paní Lambert, prosím. Thank you, President. On Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče článku 82.1c, můj pozměňovací návrh 112, tento, o tom máme hlasovat, i když bude přijato D, ale bez slov should be entitled of the, of the relevant training, ale to odpadá, pokud bude zamítnout. Ano, vlastně máte pravdu, bylo to zamítnuto, takže 212 Budeme hlasovat o slovech bude mít právo na... Ne, je to takhle. Pozměňovací návrh 112 k článku 82 Ostavci 1c. Protože kompromis D byl přijat bez slov Eh, bude mít právo na relevantní vzdělání. Takže my hlasujeme o pozměňovacím návrhu bez těch slov. Ještě jednou to řeknu. Kompromisní návrh D byl přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 112 bez slov bude mít nárok na relevantní eh, školení, vzdělání. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je přijat. A nyní se vracíme pozměňovací návrhu 120 Unguruanu, kompatibilnímu se 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ověříme to. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 pro, 24 proti, 4 se zdrželi není tedy přijat. Pozměňovací návrh 121 odpadá. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 123 Saraj Esaja. Jedná se o zrušení textu, kde pro, proti, zdrželi se zamítnut. Hlasujeme tedy kompromis návrhu I. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 128 Naděja Hirš, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 11 odpadá. Budeme eh, hlasovat tedy o pozměňovací návrhu 12, tady Esaja, o zrušení. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Hlasujeme o kompromisu B. Pro, proti. Vy jste proti kompromisu B teď? Kdo je pro kompromis B? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Eh, pozměňovací návrh E. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijat. Původní ustanovení 123, pozměňovací návrh 19, Filip de Becker, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnout. Úvodní ustanovení 124, kompromisní návrh G, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pak to máme úvodní ustanovení 124a, e, pozměňovací na 25, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Hlasujeme o celém textu, elektronicky zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 35 pro, 3 proti, 6 se zdrželo. Blahopřejeme eh, paní navrhovatelce. Nous en venons au vote sur le rapport de notre collègue Chaba. Budeme hlasovat o zprávě pana eh, Chaba Šogora o návrhu nařízení o evropských statistikách eh, v oblasti demografie. A máme tu eh, stanovisko od eh, výboru eh, Regi Avko a FEM. Pozměňovací návrh 28 Antigony Papadopulo. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Článek 2, pozměňovací návrh 5. O zrušení textu, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 29, Papodopulu pro, proti, zdrželi se, Ověříme elektronicky 29. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Dvacet osm pro, patnáct proti, jasně přijat. Pozměňovací návrh 30 od kolegů Sogora, Bauer, Bastos, Marinesku a Coelha. pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 6 od zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 31, Papodopulo pro, proti, zdrželi se. Ověříme 1.30. Je zahájeno hlasování. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali? Končím hlasování. 24 pro, 20 proti, přijat. Pozměňovací návrh 32. Eh, pro zrušení textu pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Budeme hlasovat o kompromisním návrhu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 8 od zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 9 od zpravodaje. Kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 10 od zpravodaje pro zrušení, tím by opadl kompromis B, kdo by pro desítku, proti, zdrželi se, zamítnuta. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 38 od paní Papadopoulu a 7 e, regi jsou identické. Budeme jich hlasovat společně pro, proti, zdrželi se, přijaty. Pozměňovací návrh 11 od zpravodaje je eh, považovaný za nepřijatelný pozměňovací návrh. Minadora Klivety byl stažen a nyní k článku 3. Pozměňovací návrh 40 od paní Papadopulu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 41 odpadá, 42 byl stažen. Dobře, ověříme čtyřicítku. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 19 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 12 odpadá. A také trojka od Avko a osmička od REGI. Přejdeme k ostavci 2. Pozměňovací návrh 43, Čaba Sogor, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 44, Papodopolu, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 46 odpadá, 13 také. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu výboru REGI 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Další je pozměňovací návrh 10 eh, od výboru REGI, dvě části. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se přijata. Tak je pro druhou část? Pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Následuje pozměňovací návrh 1 od výboru FEM, od předsedy výboru, za celý výbor. A paní Papadopoulou zpravda je proti. Kde pro? Proti, zdrželi se zamítnut. Článek 4. Tady máme kompromisní návrh C. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. K odstavci 5. 55 odpadá. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu. 15 od zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 56, Antigony Paparopulu, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Ověříme 56. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 13 proti, 3 se zdrželi, je přijat. Pozměňovací návrh 57 od Pantkyny Papadopoulou, jde pro. 57, ano, jde od, pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 16, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovat pozměňovací návrh 58 od paní Papodopolu Depro. proti, zdrželi se přijety. Pozměňovací návrh Regi 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 2 od výboru FEM, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromisní návrh D kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Článek 8, pozměňovací návrh 17 od zpravodaje, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 59, Papadopoulou, kde pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, ověříme 59. Zahajuji hlasování. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter, le vote est clos. Končím hlasování. Dvacet pro, 17 proti, den se zdrželi, přijat. Pak je to ústní pozměňovací návrh eh, od pana Šovora. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 18 a 19 jsou identické, hlasujeme o nich společně pro, proti, zdrželi se zamítnuty. Pozměňovací návrh 20 je stažen. Nyní úvodní ustanovení 3. 1 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 21, Papadopoulou, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Úvodní ustanovení 4. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 23, Papadopoulou, kde pro? Proti? Zdrželi se Přijat. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh Regi 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 2 o výboru Regi, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Máme dva identické pozměňovací návrhy 25 a regi 3. Hlasujeme o nich společně pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 od regi, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijat pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6 od Regi. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Hlasujeme o celém návrhu textu, tak ale pozměněn. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. 34 pour, 5 contre. 34 pro, 5 proti, 5 se zdrželo. Zpráva pana Sogora je přijata. Eh, chtěla bych se zeptat zpravodaje, zda si chce eh, zachovat jméno u, eh, u jméno u této zprávy, nebo zda na základě výsledku to chce změnit. Yes, yes. I'm used with that, so. My home country. Je to v pořádku, jsem s tím srozuměn, necháme to tak. Pan zpravodaj tedy chce stáhnout své jméno. Use with that. Okay. très bien. Donc le, le, le rapporteur maintient takže zpravodaj chce zachovat své jméno o této zprávy a přijímá negociační mandát v důsledku toho. A budeme hlasovat o legislativním ustanovení. Kdo je pro? Elektronicky budeme hlasovat, takže zahajuji hlasování. Le vote est clos. Končím hlasování. 29 pro, 13 proti. Nikdo se nezdržel. Legislativní návrh je také přijat. A nyní budeme hlasovat o mandátu nebo zahájení vyjednávání s radou. Euh, nous avons donc voté la proposition législative ainsi modifiée. Hlasovali jsme o legislativním ustanovení, tak jak bylo tady pozměněno, a teď je tu otevřená možnost. Eh, chci se vás zeptat, zda si přejete definovat negociační mandát na základě hlasování ve výboru, a nebo si přejete, abychom se nejdříve zeptali plenárního zasedání, zda nám potvrdí tento mandát. Pane Ory a potom pan Serkas. Paní e, předsedající, já myslím, že to by e, bude třeba tedy pro tu plenárku je s dalším vyjednávacím mandátem. Muy clara, eh, es el mandato de la comisión el que debe. Já se domnívám, že většina, eh, že to je celkem jasné, je to naopak mandát výboru, který by měl převážit. Já si také myslím, že to je mandát výboru a že bych podporuji toto stanovisko. Děkuji, paní předsedající. Toto je otázka, která se týká celého parlamentu, takže já bych dávala přednost tomu řešení přes plenárku. Takže budeme hlasovat o dalším postupu. Kdo si přeje se zeptat plenárního zasedání ohledně mandátu, kdo je tedy pro to, aby to vyřešilo plenární zasedání? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Excusez-moi, euh, comme vous le savez, cette euh, nouvelle... Jak víte, je to nový postup, takže tu uh, mohou být určité nejasnosti. Eh, ten způsob, jak byl definován, nebo ten postup, jak byl definován výborem pro ústavní záležitosti v jejich eh, tedy interpretaci článku 70, nás vede k tomu, že my musíme hlasovat, abychom zjistili, že je tu mandát daný výboru, abychom šli vyjednávat a ten musí být dán kvalifikovanou většinou. Takže když nemáme kvalifikovanou většinu, to je 25 poslanců, automaticky se to přenese, toto rozhodnutí na plenární zasedání. Takže se nemusíme ptát na to, eh, zda to bude plenární zasedání či nikoli. Pokud máme kvalifikovanou většinu na, ve výboru, tak to bude mít přímý dopad na další řešení. Je vám to už jasné, anebo to mám zopakovat? Takže teď budeme hlasovat, abychom zjistili, zda dáváme mandát výboru k zahájení na tom, vyjednávání na tomto základě v, triologu, v trialogu s radou, aby tento, eh, eh, toto hlasování bylo platné, musíme mít 25 hlasů pro. Ještě pan Ohrejš něco žádá. Eh, csak szeretném tudni pontosan, hogy mi az igen és... Ano, děkuji. Mě by zajímalo, co, by, co bude znamenat ano a co bude znamenat ne. Mohla byste ještě jednou eh, opakovat tu otázku, aby bylo zcela jasné, na co odpovídáme a čím říkáme ano. Když budete majoritně hlasovat pro, bude 25 hlasů pro, znamená to, že vyjednávání na trialogu s radou začnou na základě toho, co jsme teď odhlasovali. Pokud nedosáhneme 25 hlasů pro, tak tento mandát musí být udělen plenárním zasedáním. Zahajuji hlasování o mandátu k vyjednávání. Le vote est ouvert. Il y a un PPE de trop. Máme jednoho člena EPP navíc. Il y a un PPE de trop. Máme jednoho člena EPP navíc. Kdo je posledním náhradníkem za EPP, který vstoupil? A už je to v pořádku. Předsedkyně žádá o klid. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 hlasů pro, 18 proti. Půjdeme tedy na plenární zasedání. Et, et avant de le faire, je vous propose Eh, než půjdeme dál, eh, měl bych návrh. Mohli by se, prosím vás, eh, konsultovat politické skupiny tak, aby se rozhodlo, který, které pozměňovací návrhy použijeme pro základ, proto aby jsme šli do pléna. To znamená, některé můžeme dát do bloku a prosím také si eh, zvažte, jestli budeme potom znovu eh, přidávat nějaké další eh, pozměnci. 34. a to je o vytvoření eh, orgánu pro uh, zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci EU. Děkuji, je to jen proto, abych vás eh, informoval, že pozměňovací návrh 11 je stažen. Merci beaucoup. Děkuji vám. Pozměňovací návrh 11 je tedy stažen a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Čtyřka byla stažena, pozměňovací návrh 37 Antigony Papadopoulou pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 16 pro, 24 proti, Není přijat. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 39 je kompatibilní, jde pro. My jsme nehlasovali 38. Nejdříve tedy 38. Paní Papadopoulou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 39 je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 6 byl stažen. 7 ten je stažen 40. Malíka Ben Rabatu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 41 Papadopoulou s ústním pozměňovacím návrhem. Nemáte výhrady, eh, tak můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 5. Pardon, článek 5, pozměňovací návrh 8, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 43, Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh, kompromisní pozměňovací návrh A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 46, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 48. Papadopoulou pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 49. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh Pozměň 50, Papadopoulou pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 11 je stažen. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 52, Bulang Papadopoulou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat pozměňovací návrh 12, stažen 53. Kdo je pro? proti, drž, drž se přijat. Pozměňovací návrh 13. Jde pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 56. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 57 je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh D. D. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 60 s ústním pozměňovacím návrhem nejsou výhrady, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 61, Papadopulo Bula, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 20, Bulan, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 62. Papadopoulou, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat pozměňovací návrh 65. Papadopoulou Bulon. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat pozměňovací návrh 66, Papadopoulou, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnout pozměňovací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací, to byla 23, ano. Pozměňovací návrh 67, Malika Benarabatu, s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou výhrady? Hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 68. Bulang, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 25, Vulang de pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 69, Papadopoulou de pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 26 Papadopoulos. Ústní pozměňovací návrh nejsou výhrady. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 27 Papadopoulos. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1, Floblanc, ve pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompatibilní s tím je třicítka. Jasek Vlosovič. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 31 Papadoplu je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 32 kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 3 stažen. Hlasujeme pozměňovací návrh 34. Vlosovič. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 35. Anta McIntyre. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Hlasujeme o takto změněném návrhu stanoviska. Všichni hlasovali, končím hlasování. 36 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Blahopřejeme našemu zpravodaji. Následuje hlasování o otázek musíme zodpovězení on dopadu politiky úspor na životních podmínky eh, lidí s postižením. Pozměňovací návrh Angely Kosa, jedna pro, proti, zdrželi se zamítnout, dva Kinga Gojenč pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromisní návrh C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu otázky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 2 se zdrželi, 2 eh, jsou proti, 1 se zdržel. Otázka je tedy schválena k předložení na plenárním zasedání. A skupiny, které eh, ji podporují, tak eh, ať zaberou dobrá místa. A nyní bod číslo 36. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska Tomase Mana o pozemních e, službách na evropských letištích, e, zrušení směrnice Rady 9667 EC. E, budeme hlasovat o návrhu stanoviska, protože kompetentním výborem, příslušným výborem je TRAN. Náš zpravodaj nám navrhuje, abychom potvrdili stanovisko, které jsme přijali 18. září loňského roku bez dalších změn. Navrhuji vám tedy, abychom hlasovali o celku tohoto stanoviska, tak jak bylo přijato 18. září zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 36 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel. Potvrzujeme tedy mandát, tedy naše stanovisko, jak jsme jej přijali. A tím jsme ukončili hlasování. Nyní přejdeme k bodu 37 k návrhu stanoviska kolegyně Jean Lambert o přístupu k péči eh, u ohrožených či zranitelných osob. Madame la rapportrice, vous avez la parole. Et tous ceux qui doivent quitter la salle doivent le... Kdo si přejí opustit sál, tak prosím učiňte v tichosti. Madame la rapportrice. Uh, uh, Děkuji vám, paní předsedající. Mnoho z nás bylo účastníky slyšení před pár týdny, které bylo takovou předehrou uh, k tomuto tématu. A vyslechli jsme si velmi účinné prezentace řady organizací, které poskytují různá různou péči, jak se to dělá v různých oblastech a dalo nám to opravdu na aktuální přehled o tom, co se skutečně děje. Zpráva, kterou já zde předkládám, respektive předložila jsem, tak tam chyběla spousta eh, podstatných věcí a je to tedy také tím rozsahem, který je omezen na 6 tisíc znaků. A také jsme byli na samém začátku, takže určitě eh, bude mnoho toho, co kolegové budou chtít dodat. Osou celého zpracování tématu je poskytování péče, zranitelným skupinám. Nejde o eh, obecné otázky chudoby a dalších aspektů. K tomu jsme vypracovali řadu jiných zpráv. Všem tady jde zcela konkrétně o otázku eh, sociálního bydlení, to jsme měli zvlášť, pak jsme tady měli eh, lidi postižené, a tak dále. Čili opravdu my se teď chceme soustředovat na poskytování péče. Otázka zdravotní péče, ta nám velmi mnohým z nás tady leží na srdci. Odpovědnost za to téma je do velké míry v rukou výboru pro životní prostředí, čili mm, tady musíme našlopovat poněkud opatrně. A já jsem tady vybral několik málo aspektů, eh, které by mohly být naší kompetenci spíše než v kompetenci výboru pro životní prostředí. Čili máme tady otázky zdravotní péče, otázka, jak současná situace dopadá na postižené, dále otázka eh, dětí svěřených do úřední péče a dalších eh, orgánů, eh, které pečují o děti. A to je něco, co eh, včera zaznělo také v návrhu doporučení od komise. Jsou zde jasné trendy. Například je to stále zvyšující se náklady lidí, kteří se snaží dosáhnout této péči, jsou to dále rostoucí ceny receptů, a v tomto výboru se také zabýváme určitým posunem eh, v poskytování sociálních eh, podpor, sociální výpomocí, kde je daleko restriktivnější přístup než dříve. Jsou zde lidé, kteří ztrácejí také přístup k, život, eh, k zdravotní péči jakmile upadnou do dlouhodobější nezaměstnanosti, což tedy skutečně je eh, mimořádně tvrdý trest, tedy nezaměstnanost a ještě žádná lékařská péče. Dále jsou lidé, kteří se nacházejí v přeshraničních situacích a to znamená, že eh, padají skrze mezery v systému. Další otázka je, a vidíme to v mnohých členských zemích. Týká se to například eh, lidí eh, postižených nebo s nějakými zdravotními eh, postiženími, mm, tak tady nastává jakýsi návrat ke standardu institucionální péče a myslíme si, že mm, dříve jsme tedy se snažili, aby to nebyla norma. Dále je tady otázka bariéry. Jednou z nich je stigmatizace na základě určitých zdravotních stavů nebo nemocí a samozřejmě potom různé projevy nenávisti, které jsou trestné a které s tím souvisí. Čili na to bychom neměli zapomínat, a to ani v době krize, eh, že totiž eh, zde v těchto eh, péčujících organizacích Eh, pracují lidé a musíme myslet také na jejich podmínky, podmínky pracovní, tak aby prostě to bylo adekvátní. Pokud se týče eh, některých, řekněme, výchozích eh, bodů. Komisař Andor včera hovořil o dlouhodobých nákladech nečinnosti. A jak může docházet ke kumulaci problému a tím pádem prodražování celé záležitosti jak pro jednotlivce, tak i pro veřejnou službu. Zdá se, že mnoho změn, které nastaly, není zmapováno co do dopadů. Samozřejmě, že lidi zajímají věci jako jako je hospodaření s prostředky samozřejmě. E, tento výbor ovšem by měl dohlédnout dále než na HDP, také na sociální náklady, čili ano, to je třeba mít na paměti v době krize. Dále otázka inovace. E, ta končí v e, mnohdy na vedlejší kolej. Jde o to, aby byly služby lepší a lepší a stály méně. Takže to to je třeba, ale bohužel tady mm, moc pokroku nevidíme, spíše naopak. Situace se píše zhoršuje. Dále vnímáme rostoucí míru vyloučení a e, vidíme to tedy v různých oblastech. Naše návrhy, já jsem se snažila tady být velmi skromná, možná to bude chtít doplnit. Samozřejmě otázka je, jak to vše zapadá do národních reformních eh, programů a plánů a eh, jak už bylo řečeno včera mnohokrát, eh, tento výbor jasně stojí na straně sociální dimenze, na kterou nelze zapomínat, také je třeba posuzovat dopady a také nové programy nesmí podkopávat základní standardy, základní ustanovení a opatření, která tady máme, včetně tedy důstojnosti jednotlivých lidí. Samozřejmě jde také o koordinaci eh, sociálního zabezpečení mezi členskými zeměmi a to v souvislosti se směrnicí z roku 2008 Dále je to otázka eh, dlouhodobého pobytu. No a jinak eh, jde, eh, celý ten kontext je sociální inovace, tedy aby ta péče byla kvalitnější. Dále, pokud se týče peněz, které máme pro zranitelné, tak aby se tady také využívaly. V mnohých programech zůstávají nevyužité peníze. ale otázka je, jak eh, podporovat také ty, kteří péči poskytují, zejména dobrovolníky. A to je otázka také pro sociální partnery a sociální dialog právě v té pečovatelské oblasti. Eh, samozřejmě tak se na to dívám já a pokud máte nějaké další myšlenky, velice ráda si je vyslechnu a doufám, že tedy výsledkem bude cosi užitečného. Děkuji vám. Merci beaucoup, uh, Birgit Děkuji, Birgit Cipel. Děkuji vám, paní předsedající. Já tady v podstatě už nemám moc, co bych dodala. Jean Lambert nám už eh, předložila velice dobrou zprávu. Snaží se řešit tyto problémy velice kvalitním způsobem, zdůrazňuje problematiku přístupu, přístupu eh, ke zdravotní péči a tak dále. Ale eh, bez ohledu na to, co tady všechno zasnělo, je třeba se také zaměřit na náklady. Eh, pokud tedy hovoříme o lidech, kteří jsou nějak postižení, je třeba mít na mysli také integraci a já si myslím, že eh, v české zemi je třeba se zaměřit, eh, kterých eh, druhů obyvatelstva vlastně týká. A protože máme tady také lidi, kteří neustále sice pracují, mají jakýsi příjem, ale eh, jsou vylučováni z určitých eh, společenských služeb, které si nemohou dovolit hradit. Další otázka je přeshraniční financování. A týká se zdravotní péče a eh, často se stává, že máte sice zdravotní krytí doma, ale v přeshraničním eh, styku už je to daleko slabší, čili tady je také třeba leco eh, zlepšit a já věřím, že ta zpráva bude velmi dobrá. Marian Harkin. Thank you very much. Děkuji. Jean říkala, že se domnívá, že eh, kolegové budou mít mnoho co doplnit. Já si to tolik nemyslím, je to velmi všestranná zpráva a děkuji za eh, tu zprávu. Eh, jsou tady asi jenom dvě věci, které bych ráda poznamenala. Velmi podporuji její stanovisko, které se týká toho, že jsou tu určité eh, závazky, které jsme přijali v rámci umluv OSN o práv eh, E, osob s postiženími, toto je také odraženo v Lisabonské smlouvě, nicméně my tyto závazky vždy plníme. E, to tež platí oblast sociálního zabezpečení. Já bych se chtěla zeptat na doporučení 17 a její vysvětlení. Tady hovoří o napětí mezi dvěma nařízením 883 a směrnici 38 e, z roku 2004. Zda by mohla vysvětlit, jaké je to napětí, jaká je ta nesrovnalost a zda by mohla vysvětlit, jak ty věci případně řešit. Ve vysvětlujícím prohlášení se říká, že děti nejsou základním způsobem očkovány a to je šokující a opět táži se zda má Jean k tomu nějaké konkrétnější informace. Stotožňuji se také s tím, že je potřeba eh, eh, podpořit ti, kte, ty, kteří poskytují péči, to znamená rodiny a také dobrovolnický sektor, protože že eh, často jsou tito jedinou záchranou sítí. Já se domnívám, že její doporučení jsou vynikající. Je potřeba, aby zde byla sociální dimenze strategie 2020 a abychom si skutečně nastavili konkrétně cíle pro snižování chudoby, pro ty eh, zranitelné skupiny, protože někdy se zdá, že na povrchu jsou věci, které jsou v pořádku, ale takové ty podrobnější cíle by nám ukázaly, ukázali, že jsou zde zranitelné skupiny, kde to vůbec v pořádku není. My říkáme na půdě tohoto výboru opakovaně, že je potřeba sociální eh, monitorování těch eh, zemí, které jsou součástí programu EU IMF. Děkuji. No, do... Někdo si přeje přispět do diskuze, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl srdečně poděkovat paní zpravodajce. Opravdu je to mimořádně profesionálně odvedená práce a já bych se chtěl zastavit u aspektů, které si myslím, že by ještě stálo za to doplnit. Tak především jde o aspekt toho, že je skutečně zaměřit se na zranitelné skupiny, nikoli na plné spektrum projednávaných témat. Níbrž skutečně pouze zranitelné skupiny. Každopádně zdůrazňuji, jak vysokou hodnotu má neformální péče, zejména tedy z ruky příbuzných. Čili tady by stálo za to se ještě zamyslet nad tím, zda děláme maximum pro ty, na níž leží právě tato břemeno. A dále já bych velice eh, rád se zabýval také aspektem dlouhodobé péče. To by se zde mělo také odrazit. Jinak myslím, že to je vynikající zpráva. Děkuji vám srdečně. Ještě prosím, komise si přeje něco říci. Není tomu tak. Pani Lambert. Thank you, and thank you. Děkuji. Děkuji také kolegům za pozitivní komentáře. Už eh, tady, jak to poslouchám, tak eh, skutečně mm, je tam, eh, je tam prostor pro doplnění. Takže Eh, tady zasněla jedna eh, věc eh, a tady se opíráme o jaksi lékařskou komunitu v podstatě světové organizace. Ehm, mm, to se týká zejména tedy řecká a portugalská. Ehm, v podstatě to očkování, u toho očkování jde o to, aby mm, prostě nám tou síti lidé nevypadávali a to se právě stává třeba v Řecku nebo Portugalsku. Čili to je vlastně základní jaksi zdravotní ochrana proti, eh, proti eh, nemocím a je skutečně to, že eh, jsou zde ty mezery, tak to je naprosto šokující a porušuje to naprosto porušuje mnoho cílů Evropské unie. Dále Další věc je, eh, máme nařízení o přeshraničním sociálním zabezpečení a eh, dlouhodobém pobytu. Do určité míry se zde ukazuje, že mm, eh, prostě jsou určité různé míry, do které ten či onen člověk má nárok na určitou službu, na určitý benefit. A Tady to se může vracet eh, a vrací se v řadě členských zemí jako nedořešený problém. Nicméně určitě to patří k věcem, které se nyní objevují a, a zaznívají příslušné hlasy z různých eh, zasedání teď v roce Evropského občana. Dále tady máme další body, e, jako sociální monitoring a tak dále. Čili já velice ráda počkám na vaše pozměňovací návrhy, abychom mohli e, konstruktivněji o tomto jednat. Dobrá, zahájíme tedy Lhutu pro pozměňovací návrhy 28. února v poledne. Budeme je probírat 20. a 21. března, kompromisní návrhy budou 29. května, pak se bude hlasovat 30., aby to na plenárku mohlo jít 2. července. Tím jsme skončili tento bod na pořadu jednání a přejdeme k bodu 19, kterému jsme se měli věnovat včera, ale přehodili jsme náš program. A to je první výměna názorů o zprávě kolegyně Jazlověcké, o prosazování směrnice 9671S o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. předávám slovo naší zpravodajce, aby nám předložila ty první pozměňovací návrhy. Děkuji, paní předsedající. Přepraším bardzo, že... Děkuji, paní předsedající. Já se velice omlouvám za to, že jsem eh, musela žádat o přesun a děkuji za to, že jste souhlasili. Především chci poděkovat kolegyním a kolegům eh, kteří zde eh, předložili, eh, předložili eh, pozměňovací návrhy, kterých bylo více než 800. No je to zajímavá práce, znamená to, že máme opravdu mnoho práce. Mnoho těchto návrhů určitě ovlivní jakost tohoto dokumentu, o kterém budeme brzy hm, hlasovat. Určitě práce nad Eh, kompromisy, eh, ta si skutečně zajistí, abychom eh, zachovali, vyžádali, abychom si žádali rovnováhu, zachovali rovnováhu a to také v souladu se směrnicí 96 z roku 1. Také dbám na to, aby to, co navrhujeme, nevedlo nevedlo k právnímu chaosu, což eh, velice často zaznívalo eh, na výborech i na setkáních eh, našich našich koordinátorů. Samozřejmě jde tady o poskytování služeb Eh, vysílanými pracovníky. A to znamená, že je třeba, aby vše bylo flexibilní a mm, ne v rozporu se stávajícím předpisy. Všechny politické skupiny k mému potěšení eh, říkají, že tím vyšším cílem je garantování a zvyšování ochrany pracovníků, vysílaných pracovníků. Jsem eh, přesvědčená, že konečný text bude eh, vyvážený a bude velmi dobrým východiskem eh, pro jednání s radou. Nezapomínejme, že pouze na základě racionálních eh, stanovisek budeme schopni do, do cílit kompromisu s kolegislativními orgány. Jinak by bylo riziko, že by se projekt mohl zablokovat a to by skutečně mělo pro vysílané pracovníky ty nejhorší důsledky. A buď by to znamenalo, že by byly zablokovány předpisy, které eh, by vedly ke zvyšení, zlepšení jejich situace. Než se dostaneme k pozměňovacím návrhům, eh, chci zdůraznit hlavní body, eh, které, na níž jsem vypracoval tuto zprávu a na níž budu trvat i dále. Za prvé jde o rovno, vážné, tedy vyvážené eh, nástroje na ochraně těchto pracujících. Za druhé, zlepší přístup k informacím o podmínkách zaměstnání, jak pro eh, zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Za třetí, harmonizace pojmu delegování a jeho prvků. Za čtvrté, eh, přístup k informacím o možných kontrolních eh, prostředcích eh, v cílové zemi. Za páté, lepší spolupráce mezi členskými zeměmi s cílem zlepšení práv vysílaných pracovníků. Všechny tyto prvky se zaznívaly ve všech setkáních a já to vše podporuji. Pokud se týče konkrétních věcí, začnu návrhem, podle kterých eh, vysíláným pracovníkům eh, patří právo eh, rovného zacházení s jinými pracovníky v tomto služebním odvětví. V článku 3 směrnice 96 se roky 1991 eh, se to řeší a tam připomenu, že se eh, hovoří o tom, že eh, pracovní podmínky cílové země se vztahují také na vyslaného pracovníka, pokud jsou pro něho výhodnější než domácí úprava. Pozměňovací návrhy 221, 222, 227, tak tady Eh, jde o mm, možné, možné zhoršení jejich podmínek, případně likvidace takové formy eh, pracovníků, eh, se práce pro tyto pracovníky, kterou je třeba ochránit. Často se vysílání objevuje v těch oborech, kde je nedostatek pracovních sil v cílové zemi. Výsledkem je to, že Eh, by mohla být ohrožena ohrožena pracovní místa po více než milion pracovníků, zejména tedy pracovníků z východní Evropy. Jenom bych řekla, že více než 70% všem vysílaných pracovníků je ze západní Evropy. To znamená, že kolem 220 tisíc takových pracovníků je z Francie a kolem 180 tisíc Němců. Jak jsem mnohokrát zdůrazňovala, myslím si, že lepší přístup k informacím, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, je jedním z klíčových úkolů této směrnice o vysílání pracovníků. A já jsem velice ráda, že se těší eh, široké podpoře poslanců i eh, společenských organizací. Důležité je, aby v každé členské zemi byl jeden jasný zdroj informací, to znamená jedna web, web strana Single National Official Website, čili single, aby byla, byla skutečně pouze jedna, jeden zdroj, aby nedocházelo k šumům a k vašemu chaosu. A to de facto umožní a usnadní přístup k informacím všem zainteresovaným stranám. Dále eh, se mohou tyto informace mm, eh, rozšiřovat i jinými zdroji, ale tam už to může být zkreslené. Eh, jestliže má být tedy jedna národní stránka, tak to ještě neznamená, že by se eh, nemohly, nemohly zde být odkazy na, řekněme, eh, nižší úroveň jako spolkových zemí. A je důležité, aby všem tím zdrojem dat byla ta spolehlivá single webpage. Důležitá je také jazyková dostupnost. Velice zajímavé návrhy Eh, toho, v jakých jazycích by měly být tyto informace k dispozici, tak to předložila paní Nadia Hirš, číslo 431 také Ria Omen, Elmar Brock, Ivo Beret, Martin Kassler a Hans Becker. To jsou 432, 433. Jsem přesvědčena, že se nám podaří najít optimální řešení jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele Určitě eh, myšlenka informačních center pro pracovníky je zajímavá, tak to navr- eh, navrhují Steinbrück a Stephen Hughes, také další kolegové, třeba Martin Kastler, to je 457, 8 a 460. Tyto pozměňovací návrhy se shodují s mojí 522. Já jsem už hovořila s lidmi pracujícími v těchto informačních centrech a zdá se, že tato činnost je velice e, potřebná. Také si ovšem myslím, že e, směrnice pro vysílání e, zaměstnanců by ovšem neměla Eh, zavádět povinně tyto instituce v každé členské zemi. Jsou totiž zemi, kde eh, tento, toto vysílání eh, pracovníků je poměrně malé a nebo se týká jenom vysoce specializovaných pracovníků. To znamená, že eh, kdyby měla být za těchto podmínek vytvářena jakási struktura informačních bodů, tak to by bylo zbytečné a zbytečně drahé pro ten členský stát. Také si myslím, že velice důležité je, aby samotní eh, zaměstnavatelé měli povinnost informovat delegované pracovníky o tom, jaké jaká práva tito lidé mají v době vyslání. Také eh, dodavatel musí to též dávat, se dávat svým subdodavatelům. Eh, snad tedy moje pozměňovací návrh 456, která právě toto navrhuje, bude přijata ze strany komise. V článku číslo 3 eh, této směrnice jsou dva seznamy elementů, kter, podle který se řeší to, zda vysílaný podnik skutečně vykonává sílové e, zemi trvalé činnost, anebo jestli je to pouze dočasná záležitost. Čili máme zde eh, různé charaktery těch, těch seznamů. Může to být eh, fakultativní nebo může to být dobrovolné. Tak je ta otázka úplného nebo orientačního seznamu. Také eh, tady máme pozměňovací návrhy, které se týkají jednotlivých prvků a jejich hodnocení. Myslím si, že jakékoliv eh, úpravy těchto seznamů eh, musí být jaksi velmi předkládány velmi opatně a ostražitě, protože eh, stačí drobný editing a pak eh, by mohla dosat, dos, nastat situace, eh, kdy tedy dojde ke konfliktu mezi touto směrnicí a směrnicí číslo 96 jenom z, drobné, z důvodu drobného administrativního nesouladu. Eh, také samozřejmě eh, podnikatele, kteří eh, obcházejí předpisy nebo je zneužívají, s tím je nemám žádnou sympatii, ale nemůžeme tedy naopak zbytečně restriktivně formulovat kritéria a tím tedy čestným podnikatelům znemožníme využívat vysílání pracovníků. Také si myslím, že nesplnění kritérií z, článku 300, to znamená 399, 400, 401, 402, jsou určitě jsou formou eh, ne zcela v pořádku eh, s stávajícím legislativou, zejména s Římem 1. Z tohoto důvodu navrhuji, aby země původu a země cílová eh, spolupracovaly v otázce volby vhodného práva pro eh, vyslaného pracovníka, to je pozměňovací návrh číslo 90. V roce 96 Evropský parlament spolu s radou rozhodl o eh, vymezení eh, rozsahu práv, která náleží vysílání pracovníkům. Eh, otázka je, eh, jakým způsobem to nyní realizovat. Mnozí tedy říkají, že nám jde o to, aby naše legislativa eh, byla kvalitní, transparentní a nezměni, neměnit zásady směrnice číslo 96. A z této směrnice ovšem není povinnost zajištění dopravy, ubytování a stravování pracovníků v průběhu eh, vyslání. O tom, eh, jak to tady má být s těmito náklady, eh, rozhoduje právo země, ve které se činnost odehrává to, že by to měl eh, o tedy minimální eh, odměně, to je eh, pozměňovací návrh číslo 100, zase má rozhodovat naopak právo země vysílaného pracovníka. Dále existují určité pravidla rozsahu těchto práv. A tato musíme respektovat, takže třeba pozměňovací návrh 397, jako která toto spochybňuje, eh, nemůžeme přijmout. Článek číslo 9, to jsou kontrolní prostředky, tak mm, ty, to je také kontroverzní otázka. Já se kloním k stanovisku Evropské komise, že seznam eh, těchto prostředků musí být úplným výčtem. Také je důležité, aby se eh, s aby se rozlišovalo mezi kontrolními prostředky článek 9 a inspekcí eh, článek 10. Čili my nechceme omezovat počet inspekcí, my pouze říkáme, eh, co může být požadováno eh, eh, v podobu inspekce a co může být vyžadováno v podobu vyslání pracovníka. To znamená, že Eh, jestliže tady máme eh, skutečně úplný výčet v článku 9, tak já to neznamená, že by byla proti omezování kontrol, ale proto, aby byla jasná pravidla, aby to bylo transparentní a aby zároveň vyslaní pracovníci měli svou jistotu. Také zaznívají argumenty, že tento uzavřený seznam vede k tomu, že všichni podnikatelé se budou snažit vyhledávat nové způsoby, jak obejít tuto směr směrnici. Těžko se s tím, těžko mohu souhlasit. Eh, z příkladu, eh, jak si vyplývá to, eh, že podnikatel, který chce podvádět, tak prostě nerespektuje ani to nejjednodušší. Ale naopak poctivý podnikatel vyhledává informace o pravidlech a o všem tom, co musí dodržovat. Dejme mu šanci. Ve všech dokumentech a diskusích zdůrazňujeme, že na podporu ekonomiky eh, je třeba redukovat administrativní zátěž podniků. Čili buďme eh, rozvážní a rozumní už teď. Pamatujme na to, že směrnice o vysílání pracovníků se týká také malých a středních podniků a e, to by tedy opravdu byla velká zátěž, kdyby ten článek 9 byl otevřený a bylo by možné k tomu dodávat a dodávat. E, tato směrnice se týká všech členských zemích i tam, kde mm, nemá velký význam. Z tohoto důvodu musí tato směrnice respektovat různorodost situací v jednotlivých zemích. V jednom případě jsou ovšem tato, eh, tato ustanovení eh, v rozporu se zásadou proporcionality. Z tohoto důvodu nemohu akceptovat eh, pozměňovací návrhy 524 až 534, podle kterých veškeré kontrolní prostředky, které, o kterých je zde řeč, by měly být povinné ve všech členských zemích. Nyní ta nejkontroverznější část, a to je článek 12. Ten se týká odpově- solidární odpovědnosti. Ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že nemám nic proti tomuto právnímu institutu. Nicméně eh, vysoce si cením eh, tohoto instrumentu tam, kde skutečně jde o práva pracujících a jejich dodržování v, 20, v 27 členských zemích eh, všude tedy máme eh, solidaritu, ale eh, pouze v polovině členských zemích je toto realizováno řádně. Po analýze se domnívám, že první verze, kterou navrhuje komise, nedosáhne ten vytčený cíl, Eh, což znamená, aby pracovníci mohli prosazovat své právo na to, na co mají nárok. Instituce, které tak je to navrhováno eh, Evropskou komisi, nevždy pomůže těm pracovníkům, které podvádějí jejich zaměstnavatele. Když hovořím o článku 12, eh, jde o ochranu pracovníků, ale pouze těch, kteří jsou skutečně vyslány vyslaných. Netýká se to další, netýká ne, ne, se to třeba firm, které jsou poštovními schránkami, kde nejčastěji vznikají tyto problémy. Eh, solidární odpovědnost eh, je zde skutečně pouze ve vztahu k firmám, eh, které delegují, delegují pracovníky ze zemí, kde tento systém není. A tady je nebezpečí, ohrožování konkurence, eh, poněvadž eh, pak na jednom trhu se pohybují firmy, které to mají lehčí a které to mají těžší a to znamená, že forma solidární odpovědnosti, tak jak to navrhuje Evropská komise má protekcionistický charakter a pokud by skutečně eh, bylo takto eh, to realizováno, měl by to negativní dopady například na omezování vysílání pracovníků. Proto já si myslím, že na jedné straně eh, je třeba, aby se zaměřili na důležitost toho zavádění instrumentů, které ochrání pracovníky, ale na druhé straně by měl mít členský stát eh, Eh, možnost vybrat hodné instrumenty. Eh, taková možnost eh, je třeba solidární odpovědnost, která se týká všech podnikatelů na daném trhu. A v této souvislosti jsou dobré pozměňovací návrhy Nadí Hirš a Hila Benjona, to je 719 nebo 704 Hila Benjona. Podobně vysnívají také redakční změny do článku 11 eh, v příslušných mých pozměňovacích návrzích. Já určitě podporuji úsilí o zlepšení administrativní spolupráce mezi příslušnými orgány členských zemí, eh, která je nezbytná pro, skutečné, eh, pro skutečnou verifikaci. Pokud se týče předložených návrhů, budu se snažit, aby vzájemná práva byla co nejpřesněji popsaná mezi tedy zemí původu a zemí cílovou. A na druhé straně eh, chci ovšem také zdůraznit, eh, jak důležité je, aby harmonicky spolupracovaly obě země. Jině takto totiž půjde skutečně reálně eh, svět zlepšit ochranu vysílaných pracovníků a bude to ve prospěch také legálně pracujících eh, firem. Thomas Mann a Thomas Hendl eh, v pozměňovacích návrzích 462, 3 a 4 eh, tlačí na ještě rychlejší a ještě lepší administrativní spolupráci. Ještě jednou děkuji všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a také za skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji. Dnes dopoledne se o této směrnici hlasovalo ve výboru IMCO a já tedy eh, gratuluji kolegům, kteří na tom pracují. Z informace, které mám, Eh, vyplývá, že je to, jsou to plody opravdu dlouhých, nesnadných eh, vyjednávání a také široko kompromisu. Určitě si zaslouží, aby také náš výbor to podpořil. Eh, škoda ovšem, že výbor Jury bude o svém stanovisku hlasovat a v březnu. Já vám děkuji za pozornost a očekávám velmi zajímavou debatu na dnešním zasedání výboru. Euh, Děkuji paní zpravodajce za rozsáhlou prezentaci. Eh, vzhledem k důležitosti tohoto tématu je to skutečně nezbytné, aby to bylo prezentováno alespoň v těch 20 minutách. Já bych ráda dala všem příležitost pohovořit, ovšem ne každému 20 eh, minut, to bychom stihli pouze asi dva mluvčí, takže prosím o stručnost. Já ehm, Vím, že paní zpravodajka již děkovala stínovým zpravodajům za spolupráci, nicméně mám pocit, že je to stále v začátku ta spolupráce. Emilie Turunen, Elizabeth Schröter, Nadia Hirsch, Strizlevská, et Foslovsky, Ori, Madame Bauer, je vais peut-être changer un peu l'ordre du coup, hein. Já jsem možná změnila seznam uh, mluvčích přihlášených do diskuse s vaším dovolením a takže uh, eh, Stephen Hughes a potom Filip Benin. Děkuji paní předsedající a děkuji paní zpravodajce za úvod. Není překvapivé, že to trvalo 20 minut, protože je tady 800 pozměňovacích návrhů, což je obrovské množství materiálu textu. Děkuji paní zpravodajce za práci, kterou odvedla v souvislosti s těmi články, které nyní zmiňovala. Snažím se, že vím, že chce dospět k kompromisu 4, 5, zlepšený způsob k informacím, a to říká od samého začátku k článku 6 vzájemná pomoc, článek 7 úloha členských států, článek 8 doprovodná opatření a článek 18 informační systémy o společném trhu. Texty v těchto oblastech byly rozeslány, ale je to teprve začátek velmi důležitého procesu. Toto jsou důležité body, ale nejsou ty nejdůležitější. A paní zpravodajka sama zmínila některé články, které jsou skutečně klíčově zásadní. A to je článek 1, co se týče eh, rozsahu působnosti a předmětu, článek 3, který se eh, detailně zabývá mm, prevencí eh, zneužívání či obcházení této směrnice, což je klíčové. Článek 9, národní kontrolní opatření, kontroverzní otázka toho otevřeného či zavřeného seznamu. Tady se liší naše pohledy i v rámci jednotlivých politických skupin a potom článek 12, jak říkala paní zpravodajka sama, eh, ten nejzásadnější a to je otázka eh, mm, společné eh, odpovědnosti, nerozdílné odpovědnosti u dodavatelů. Paní zpravodajka má pravdu, že toto jsou obtížné otázky, jsou složité ale bude muset eh, přiznat, že třeba, že její vlastní stanoviska jsou konkrétní a specifická. Jsou zde pozměňovací návrhy i z její vlastní politické skupiny a z jiných politických eh, skupin, které jsou dostatečným zdrojem pro to, abychom dali dohromady kompromisní změní u těch eh, kritických a klíčových bodů. Já jsem si mm, s paní zpravodajkou korespondovala minulý týden o schůzi schůzce stínových zpravodajů, které jsem se sám nemohl uh, účastnit, ale uh, těšil jsem se na tu schůzku. Uh, Myslím si, že bychom měli začít těmi klíčovými věcmi 1, 3, 9, 12, tyto články a dosáhnout pokroku tam a um, myslím si, že s diskusí by potom eh, chom dosáhli odblokování některých těch dalších věcí. Eh, je tady asi rozdílnost názorů, nicméně ti, kteří chtějí dosáhnout kompromisu, eh, by měli se, si spolu sednout ke stolu a dohodnout se na těch kompromisech, abychom dosáh, do, dodrželi ty lhůty, které jsme si nastavili a abychom využili té příležitosti, kterou máme za irského předsednictví předsednictví. Nebudu o tom hovořit již detailně, to bych skutečně mohl mluvit 20 minut. Eh, eh, je třeba, abychom se sešli a abychom se pokusili vyřešit ty kontroverzní sporné body a najít nějaké kompromisní řešení. A jak říkám, domnívám se, že z toho potom vyplynou další věci už jednodušeji. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Paní Nadia Hirsch, potom Emily Turenen. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce. My už jsme se setkali eh, několikrát, hm, poněvadž se moc neshodneme, čili nebude to jednoduché, aby se shodli. Já bych se chtěla zmínit o pěti bodech, které jsou také předmětem pozměňovacích návrhu. Jednak je to otázka kontrol, to je důležité také pro Německo, aby tedy kontroly v současném odhadu o současném rozsahu bylo možné zachovat. To je důležité. A druhý bod, to je ta národní single homepage jako zdroj informací. Už jsme o tom hovořili, pro nás liberály to skutečně dává velice dobrý smysl. To znamená, že zde eh, ten, kdo hledá práci, může mít jistotu, že to, co se na té straně objevuje, co tam napsáno, je také spolehlivé. Já tady doufám, že se nám to podaří nějakým způsobem najít. A já nevím, jestli tam máme používat homepage nebo nějak jinak, ale v podstatě to musí být nějaké centrální médium, na které bude spolehnutí. To je velice důležité pro všechny, kteří potřebují informaci. Samozřejmě, že kromě toho mohou být eh, v oběhu brožury a tak dále, to je samozřejmě jasné tady, myslím, že eh, a nyní ty seznamy, jestli mají být vyčerpávající nebo indikativní, tady uzavřené či otevřené. Musím říct, že v liberální frakci ta debata zatím probíhá. U otevřeného seznamu je nebezpečí, že jednotlivé členské země si tam budou přidávat eh, přidávat pravidla tak, aby si chránili vlastní pracovní trh. S tím je třeba počítat. Čili proto se kloníme spíše k těm uzavřeným seznamům, úplným seznamům. Chceme také, aby zde byla srovnatelnost mezi českými zeměmi, pokud někdo tedy cestuje ze země do země pracovně, tak aby eh, to bylo všechno srovnatelné. Ale samozřejmě, pokud bude ten seznam eh, uzavřený, tak myslíme si, že není dostatečný, že by se tam měly objevit ještě další dokumenty, které jsou nezbytné. Článek 12. O tom jsme taky už krátce diskutovali. Tady se zhodujeme úplně nejméně v Německu máme eh, celkové ručení. Myslím, že to funguje dobře. Všem v jiných českých zemích to tak není. A proto tedy eh, máme 712 pozměňovací, na, 712 pozměňovací návrh. Eh, my zde tedy formulujeme cíl, kterým je zajištění vyplacení sociální nebo odvádění sociálních dávek, ale je na tom členském státě, aby si rozhodli, jak to má být. Čili my tam říkáme, co je cílem, ale neříkáme jak. No a poslední bod, jazyková otázka, eh, kterou jsme také eh, podali pozměňovací návrhy například 431 30 nej, větší míra zranitelnosti eh, zaměstnance je, pokud nerozumí textu, neví, o co jde. Takže ty informace je třeba, aby byly k dispozici jak v jazyce výchozí země, tak eh, země cílové. No a samozřejmě také ještě v angličtině, poněvadž to je univerzální jazyk. Ale ty, ten jazyk je prostě naprosto zásadní věc, poněvadž pokud eh, si ta práva neumím přečíst, tak mě nepomůžou. Čili to je pro nás liberály naprosto důležitá věc. Um, Emily Turnant. Emily Turnant. A pak další kolegyně. Report to you. Děkuji, já mám zprávy za hlasování v IMKU, kde jsem byla zpravodajkou. K tomuto stanovisku chci informovat o tom hlasování a Elizabeth Schroeder se potom později vyjádří k celkově k tomu našemu stanovisku. Eh, myslím, že by bylo užitečné, abyste věděli, jak to dopadlo. Trvalo to vyjednování velmi dlouho. Je to důležité z hlediska jednotného trhu a je to také důležité z hlediska důvěry obča, občanů v to, že skutečně jsou jim práva zaručena eh, hlasování bylo velmi těsné a bylo mm, rozdílnost eh, na názoru natolik, že jsem jako zpravodajka nemohla podpořit své vlastní stanovisko a zmíním eh, proč. Bylo to tudíž velké zklamání. My jsme měli kompromisy ke všemu s výjimkou devítky a dvanáctky a možná to pro vás bude po učení, protože jinak by mohlo dojít na stejnou situaci i v tomto výboru. Ehm, ty Kompromisy, které jsme měli k jedničce, byly ús, za, za, eh, zajímavé. Tam jsme odkazovali na rovné zacházení, to, byla, to bylo něco pozitivního. Potom jsme mě, měli široký kompromis k eh, trojce, k těm definicím a otevřenému systému, eh, tak aby se to bylo flexibilní při realizaci, kdo je považován za vyslaného pracovníka a kdo ne. Článek 5 tam to bylo v pořádku a článek 6, tam se hovoří o vzájemné pomoci a my jsme tam eh, hovořili o tom, a to je něco nového, že by byly mít jasně jmenovány ty státy, které nespolupracují, ty, které neukazují zájem o spolupráci. Prostě musí a mohli bychom je veřejně pranířovat. Takže to byla jedna nová myšlenka k článku 18, i tam jsme došli k pěknému, k dobrému eh, ko, kompromisu využití IMA, využití bilaterálních eh, smluv. To byly ty pozitivní věci. Ale u těch klíčových věcí pro mne jako zpravodajku člo, článku 9 IMKO odhlasovala uzavřený seznam a to bylo klíčové, pro mne to bylo ne, ne jakási hranice, ale bylo to zmíněno i Naďou. Je to eh, zcela nemožné vytvářet uzavřený seznam z právního hlediska na evropské úrovni není vhodné, je to, až, je to nepřiměřené až bláznivé, protože eh, to není to, co potřebuji a já jako zpravodajka říkám dvě věci. Když, jsou, když bude ten seznam otevřený, musí být proporcionální a musí být veřejně dostupný. To je ta transparentnost pro podnikatele, kterou považuji za klíčovou, aby si mohl podnikatel ověřit, když jde do Německa, s čím se setká, jaká kontrolní opatření. Ale musí zde být opatření, tedy možnost přidat opatření a nečekat na novelu evropské legislativy. Takže já se domnívám, že to je pro mne naprosto nepřijatelné a považuji to za šílené a nakonec jsem nehlasovala pro tento uh, zprávu. Byla tady většina pro uzavřený seznam. Co se týče stavebního odvětví, tam jsou všichni pro otevření. I Business Europe včera eh, poslali dopis, že je to vyvážený kompromis, ten, který já jsem navrhla, otevřený seznam s tou kontrolou eh, a v podstatě říká se v tom dopise, že by to mělo, tedy a to, to, co já říkám, že by to mělo být přiměřené a že by měl být dostupný, veřejně dostupný a to bylo pro toto fórum přijatelné a, ale já jsem to považovala za jakousi ideologickou blokádu či opozici. Otázka dvanáctky společná na rozdílné odpovědnosti, to bylo vypuštěno na, nakonec. Já jsem si toho byla vědoma již před hlasováním. Je to zklamání pro mě, protože to je něco nového v této směrnici a děkuji komisi, že s tím přišla. Je to nový evropský nástroj, nov, nově kroku předu. Je to přidaná hodnota. Podle mého názoru názoru, ale v IMKU to bylo vyškrtnuto, vypuštěno. A Nyní já zvažuji, že stáhnu svoje jméno z toho stanoviska, nejdřív se s tím ale dobře seznámím, abych vyhodnotila situaci a nadále doufám, že bez, toho, bez eh, ohledu na cokoliv se znovu podíváte na ty články, ne tu devítku a dvanáctku, ale na ty články, kde jsme přinesli něco nového, kde jsou nové myšlenky, přidaná hodnota a doufám, že využijete těchto článků. A doufám, že tento výbor bude praktičtější a méně ideologický při hodnocení toho, co bude fungovat v praxi, protože o to tady jde. Měli bychom si poslechnout pracovní inspektoráty, sociální partnery a další, protože ti k tomu mají mnohé, mnoho co říci a domnívám se, že a doufám, že tento výbor eh, vytvoří dobrý právní rámec pro vysílání pracovníků a podle mě se to nepovedlo na našem výboru. Evropská puis monsieur... a pak pan Kozlovský. Děkuji bardzo, eh, paní předsedající. Děkuji eh, bych se dotknout tří otázek. Za prvé článku 3. Zde chci upozornit na prvek v první odstavci, který se eh, týká určité činnosti nebo daného rozsahu nebo eh, vymezených činností. Čili eh, pokud se týká rozhodnutí delega, eh, legality nebo nelegality delegování, pak je to situace, kde mnoho třeba belgických firm, které jsou třeba v Německu nebo Holandsku a podobně, tak nebudou moci poněvadž eh, je to proti tomuto pravidlu. A také eh, to znamená, že nebudou moci eh, provádět díla velkého rozsahu, poněvadž by to znamenalo, že zde dělají více, větší rozsah práce, než v domácí zemi. Takže tady je třeba vzít některé z těchto prvků eh, v článku 3 doladit, než to eh, schválíme nebo ne. Shoduji se s paní zpravodajkou, pokud se týče přístup k informacím. A to nejenom v pracovních podmínkách, ale také pokud se týče kontrolních prostředků eh, vůči tedy delegovaným pracovníkům. To znamená informace o tom, co je možné požadovat od podnikatele, zejména zahraničního, eh, to by mělo být eh, běžně dostupné pro všechny. ještě poslední otázka. Eh, to, jak to paní zpravodajka řekla ve svém velmi výrazném vystoupení, velmi jasném vystoupení, a sice zdá, je zde povinnost poskytnout dopravu přístřeší a výživu pracovníků po dobu vyslání. Myslím si, že z směrnice 96 to nevyplývá. A pozměňovací návrh, který eh, byl námi předložen, eh, zdůrazňuje, že to, zda tady ta povinnost je, záleží na právu cílové členské země. A pokud se týče minimální kompenzace, tak o tom zase také rozhoduje právo přijímající země, čili tolik eh, z mé strany a doufám, že se nám tomto, na tomto výboru podaří nalézt kompromis, jaký bude uspokojivý pro obě strany. Děkuji, pan Kozlovský, a poté to se uvidí. Tak, děkuji vám, paní předsedající. Já bych stručně chtěl ještě říct pár slov v článku číslo 3. Souhlasíme, že skutečně je třeba potírat eh, nepoctivé, nepoctivce, ale nemůžeme trestat ty, eh, kteří dodržují zákon a zakázovat jim vysílat pracovníky. Eh, proto si myslím, že některé prvky v článku 3 Eh, nejsou zcela jednoznačně eh, nelegálně, hovoří o nelegální věcech. Proto tedy v článku 90 tady se hovoříme o tom, aby se některé prvky z toho článku 3 nezohledňovaly. Navrhujeme, aby, člán, aby země původu a země přijímající eh, ve spolupráci vypracovali předpisy, které v souladu s Římem 1 bude možné použít na situaci pro vyslané pracovníky. Myslím si, že je tedy to lepší než pouze ne zohledňování eh, elementů v článku číslo 3. Děkuji vám. Děkuji paní Elizabeth Schroeter a potom Čavo Ory. Pardon. No, no. Ja, mhm. vielen Dank. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce. My jsme si v prvním rozhovoru co si co lecos vyjasnili a snažili jsme se s trpělivostí se dopracovat jakýchsi společných linií. Souhlasím s tím, že potřebujeme jasnou legislativu, pochopitelnou legislativu, to znamená také, to jsou ty paragrafy o informacích, o styčných eh, úřadech či kontaktních místech a tak dále. No a samozřejmě jednotlivé články eh, musí přesně zapadat do svých eh, paragrafů, respektive paragrafy a články tam musí být opravdu Eh, soulad a také mm, prostě to musí být v případě pozměňovacích návrhů. Jedině tak to je možno zajistit konzistentnost. Jinak tedy eh, souhlasím se Stevem Hughesem, eh, jestli bychom třeba neměli začít od těch hlavních článků a z toho vypracovat další linie. To on písemně navrhl a já to takto podporuji. Také se shoduji s vámi v tom, že je naprosto nezbytné mít kvalitní legislativu, eh, tak abychom eh, byli schopni se shodnout se legislátorem. To znamená možná i přijmout, přijmout některé jejich kompromisy. Je to mimořádně těžké téma. Proběhla už řada obtížných zasedání, ale skutečně kvalitní legislativa si vyžáduje svůj čas. Také se shoduji s paní zpravodajkou na tom, že je nutné mít dispozici optimální informace, a to jak z hlediska pracujícího, tak zaměstnavatele. A já si nemyslím, že to zvládne jedna web strana protože si myslím, že členské země mají také jakousi povinnost předložit to, co je nutno znát. Čili, a to nevím, jestli centrální stránka je tím jediným optimálním řešením. Já myslím, že v ní může být eh, důležitým faktorem, ale ne dostatečným sama o sobě. Já si myslím, že tedy eh, bychom se měli vydat právě tímto směrem. Nicméně neshoduji se s paní zpravodajkou na tom, že by, pokud se týče dopravy a zabezpečení, že by to mělo být dáno pravidly země původu, ale jde také o otázky minimální mzdy a dalších, dalšího minimálního plnění. A to už je v té starší, v té původní směrnici, Eh, řečeno a tato směrnice, která je vlastně implementační, tak by to neměla měnit, takže eh, tak nějak by to mělo vypadat. Abychom tedy pozměňovacími návrhy neměnili tu původní směrnici. Myslím, že článek 9 musí zůstat eh, otevřený tak, abychom se mohli přizpůsobit novým situacím, e, jinak se to bude prostě odloučené od reality. Já se také domnívám, že typické právní formy, které tady v Evropě máme, to znamená proporcionalita, transparentnost a tak dále, že to je užitečné, ale prostě e, mít úplný výčet a uzavřený výčet, to opravdu mm, není reálné, to potom nebude prováděcí směrnice či vynucovací směrnice. Takže bychom skutečně měli nacházet formy kontroly a je zajímavé, že zpravodajka říká, že inspekce by neměla být restriktivní. No ale to spolu souvisí. Pokud inspekce nemají být restriktivní, tak eh, musí existovat také varianty. Já se shoduji s Nadějou Hirsch, že skutečně eh, to něme, ten německý styl řešení, ručení je velice dobrý a eh, skutečně v Německu existuje eh, řada malých a středních podniků a musím říct, že u nás ve východní Německu, zejména v oblasti služeb, tam je více než polovina cizinců, kteří tyto služby poskytují a myslím, že všichni jsou s tím spokojeni. Čili to znamená, že eh, potom tato, toto eh, ručení eh, de facto se trošku přelévá z domácích podnikatelů na podnikatele. Eh, vysílající pracovníky. A my bychom skutečně rádi, kdyby ten německý systém zůstal eh, nedotčen, neboť eh, funguje velmi dobře. Takže tolik v, ve vší stručnosti ty nejdůležitější body. Budeme o nich dále jednat v rámci stínových zpravodajů a uvidíme, jakým způsobem se nám to podaří ještě dále zorganizovat. Možná, že budeme potřebovat více času. Děkuji vám. Euh, Monsieur Horry, puis Edith Bauer. Děkuji, pan e- Ery a pak paní Bauer. Děkuji, paní předsedající. Já nebudu hovořit dlouho, protože kolegové již zmínili celou řadu bodů, které jsem chtěl zmínit já. Co se týče článku 9, celá otázka otevřených či uzavřených seznamů, já mm, si velmi vážím paní Toronen ale, a její práce, ale nemohu souhlasit s tím, co říká k tom, těmto seznamům. Myslím si, že to byla eh, ne, nemyslím si, že by to byla tak ideologická debata a nakonec se jednalo o e, uzavřený seznam a s tím e, souhlasím. My máme za poslední let či i desetiletí hodně zkušeností. Jsou zde různé protekcionistické zájmy a opatření a lidé se snaží e, zavádět nové požadavky a mohou skutečně stížit život těm, kteří přicházejí z jiných Eh, zemí a pra, eh, z jiných zemí a pracují jako vyslaní pracovníci. Eh, máme zde společný trh a měli bychom toho využít. Hovoříme stále o mobilitě v tomto kontextu, hovoříme o společném trhu, že ten generuje nová pracovní místa. To vše je pozitivní a nechceme zde vytvářet právní nejistotu a tou potom komplikovat celou situaci jenom proto, že některé země z politických důvodů jednostranně potom zavedou nové požadavky, nové, eh, nové podmínky. Takže já se domnívám, že uzavřený seznam dává tuto právní jistotu a proto ji potřebujeme. Hovoříme o společném uh, trhu a tam je nezbytné a smysluplné, aby byla stejná pravidla, ale dovedu si představit i situaci, kde je zde určité přechodné období, během které budou probíhat pravidelné kontroly a pravidelné prohlídky inspekce. Takže ano, otevře, uzavřený seznam, ale ale každý ehm, každý rok, jednou za dva roky, cestou delegovaných eh, aktům eh, nějakým způsobem zjistit, jak ta situace vypadá s tím seznamy. A když by se ukázalo, že je třeba rozšířit tento seznam, je to možné, ale musí potom platit v celé Evropské unii. To se domnívám, že to by bylo smysluplné pro logiku eh, jednotného trhu. Děkuji Edith Bauer a potom Ole Kristensen. Két megjegyzésem lenne. Já mám dvě poznámky. Jednak obecnou poznámku, zamýšlela jsem se nad těmi pozměňovacími návrhy, prošla jsem je všechny stručně a mám takový dojem, že někteří kolegové a velká jejich většina eh, se na tuto směrnici dívají jako, na, eh, jako kdyby se jednalo o něco podezřelého, téměř trestnou činnost. A to je ten pohled. A podle mého to není správný pohled pohled a přístup, tak nevzniká mm, potom kvalitní legislativa, protože nejde tady o to, to, eh, o to jako o základní věc. A druhá moje poznámka se týká eh, článku 12. Tento článek je velmi důležitým momentem celého návrhu. Je zde snad uh, 50 stránek pozměňovacích návrhů, které se týkají tohoto článku a polovina usiluje ho jeho vyškrtnutí, částečné vyškrtnutí a druhá polovina těch pozměňovacích návrhů by naopak chtěla toto opatření posílit. Týká se to opět té uh, společné nerozdílné odpovědnosti a týká se to subdodavatelů ehm, ten záběr je velmi široký, to je třeba si přiznat. My jsme již v předchozích právních předpisech hovořili o tomto nástroji, o tomto institutu a je to velmi citlivé. Některé země ani neznají tento právní institut a um, i jejich, a pokud hovoříme o subdodavatelích a poskytovatelích, že i ti by měli nést odpovědnost uh, v souvislosti s tím hlavním uh, generálním dodavatelem, to může mít mít velmi eh, důležitý dopad na tu zásadu, o které jsem hovořila na začátku. Je to skutečně obtížné, je to velmi citlivé, ale myslím, že bychom se měli na tu situaci podívat velmi pečlivě a na postavení toho hlavního dodavatele, který eh, nemá přístup ke všem eh, dokladům svých subdodavatelů, jejich účtům, jejich mzdové politice. Musíme být velmi uměření, přistupovat přistupovat k tomu velmi přiměřeně a rozumně. Merci Ole Christensen. Děkuji Ola Christensen a potom Phil eh, Formand, og tak til eh, rapportøren for hendes gennemgang. Ja. Děkuji. Eh, já tady pocituji jistý nepokoj, poněvadž ono se to poněkud tady skiluje k otázce mezi západem a východem, nebo severem a jihem. A musím říct, že eh, poslední řečník je to ještě posíl. My prostě tady nemáme to vzájemné pochopení problémů mezi lidmi eh, z různých zemí. Prostě eh, nech, nechceme vytvářet eh, bariéry ve společném trhu, na společném trhu, ale chceme, aby všechno se odehrávalo řádně a uspořádaně. Toto je směrnice, eh, která má chránit eh, pracovníky. A to znamená, že dobrá směrnice nemůže být taková, která podvodníkům a švindlířům usnadní fungování na celém trhu. Ale jestliže v Evropské unii eh, se pohybujeme mezi eh, různými zeměmi, pak snad je třeba, aby se pracovalo vždy podle těch pravidel, které platí v té zemi, kde se pracuje. Já si myslím, že eh, bude možné tuto komplikovanou otázku přece jenom nějak vyřešit. Konkrétní by konkrétní by bylo konkrétní pokrok by byl eh, právě ten celkové, eh, celkové eh, ručení německého typu. Toto je záležitost, jak se s tím dá vyrovnat. Toto je také způsob, jak vyřešit všechny ty otevřené či uzavřené seznamy. Máme tady také různé podniky a musíme se e, e, zaměřit také na nová odvětví, aby tady nedocházelo k sociálnímu dumpingu, jak třeba, že měli ten problém možná v dopravě pozemní i vzdušné. Čili prostě náš zákony tady musí mít autorita význam, pokud něco prostě nelze zdokumentovat, pak prostě je třeba aby se jedn, automaticky uplatňovala pravidla hostitelské země. A já doufám, že se právě na tom můžeme shodnout a že se nám podaří eh, najít eh, vhodné rámcové podmínky pro migrující eh, pracovníky, jinak si naštveme evropskou veřejnost. Filip, potom Tomasman. Thank you. Um, I, I just want... Děkuji. Já se omezím ve svých připomínkách na články 11 a 12 a rád bych podpořil paní zpravodajku a její přístup. Já se domnívám, že je vlastní tomuto tématu, že budeme muset dosáhnout spolupráce eh, členských eh, států, ať už tedy přijmeme cokoliv že eh, není možné, abychom přijali jakýsi doktrinistický přístup jedním či druhým směrem. Vzhledem k právnímu rámci, tak jak je popsala paní Bauer, my vlastně eh, skutečně musíme vytvořit něco takového, co podpoří všechny členské státy eh, a rozhodně nemůžeme jít cestou, tou cestou, že bychom chtěli po členských státech, aby zásadně měnili svůj právní systém. Proto jsem, eh, mám přístup, co se týče článku 12 ve svých pozměňovacích návrzích, zemích, že se domnívám, že by bylo možné, aby členské státy z, eh, měli možnost té společné odpovědnosti jako volitelnou, ne jako povinnou. A kdybychom šli touto cestou, pak je třeba vytvořit alternativní opatření a posílit jiná opatření, eh, jako jakýsi plán B pro ty, kteří by nešli tou cestou plánu A. A já jsem bilaterálně hovořil eh, s komisí, s panem komisařem a většina mých pozměňovacích návrhů k článkům 11, 12 právě směřují k těmto alternativním řešením, které by nahrazovaly společnou a nerozdílnou odpovědnost. A tento přístup považuji za konstruktivní a doufám, že paní zpravodajka vytvoří na jejich základě takové kompromisy, které by se setkaly s podporou, ale možná to tak nebude a je možné, že zůstane rozdílnost názorů v této věci a pokud, to, pokud to tak dopadne, uh, uvidíme, ale pokusme se alespoň o ty kompromisy. Ještě jedna nebo dvě věci. Eh, Hovořilo se tady o po, pracovních podmínkách, v kterých členských státech, tedy zde je to členský stát přijímající či vysílající a já se domnívám, že by to mělo vždy být ten stát, kde dochází k provádění té práce ale pokud ten subjekt sídlí v jiném mm, členském státě, tak tady skutečně vznikají e, některé právní otázky, které půjdou, řekněme, za tím subjektem a tady mm, bychom se měli nad tím detailněji zamyslet, o kterých podmínkách hovoříme. Obecně jsou zde oblasti, kde se domnívám, že bychom mohli dosáhnout schody a neměli bychom zatím jít do těch zákupů. Děkuji, Tomas Mann, potom Omen Rutten. Děkuji, paní předsedající. Eh, já chci říci, mm, ano, eh, máš pravdu, že tady opravdu může dojít k si eh, umělému, umělým zlomům mezi novými sladými členskými zeměmi. Ale tak to přece ve skutečnosti není. Tady jde prostě o to, aby bylo možné eh, rozumně pracovat. A to za podmínek, eh, které hm, prostě vyhovují těm i onem, o něm. Jestliže tedy máme Jestliže máme třeba staveniště, tak víme, že jsou tam tady eh, legitimní pracovníci a pak tam mohou být ti, co pracují na černo. O to jde, o nic jiného nejde. A pokud se týče eh, eh, jazyků, no tak pokud prostě někdo přijde a teď zaprvé začne se starat to, jak tomu porozumět, jak to přeložit a tak dále, tak to už je prostě pozdě. já Eh, nevím, eh, pokud se týče mm, té otázky eh, země původu, nebo mm, tady, tady je skutečně situace taková, že jak v Německu, tak i jinde jsou ti, kteří jdou na to přes cenu, jsou slabší regiony, jsou silnější regiony. Jestliže se říká, že je třeba dosáhnout, aby to byl úplný seznam, Eh, pak to skutečně otevírá možnosti pro ty, kteří chtějí podvádět. Prostě regulace určitých témat a říkám, budeme se zabývat pouze tím a ničím jiným, tak to prostě skutečně není reálné. My tady prostě máme Eh, mohli bychom mít otevřené seznamy, a sice ne proto, aby si s tím mohl někdo hrát a vytvářet bariéry, ale prostě proto, aby bylo možné držet krok s vývojem podvodů. Čili já si myslím, že skutečně to tak musí zůstat, protože všude jsou poctivci, nepoctivci a je to na západě, na východě všude stejné. A prostě eh, chceme právě ty poctivé pomoci v našem, jim pomoci v našem společném evropském prostoru. Ano, eh, pokud se týče informací, tak samozřejmě, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Já mám kolegu, který žije v příhraničí a říká, mnoho lidí, kteří se tam ucházejí o zaměstnání, tak prostě vůbec nevědí, jak to tam chodí, tak to prostě nejde. Já si myslím, že eh, je to tak, jak eh, to říká Elizabeth. Transparentnost musí být jak pro jedny, tak pro druhé pracující i zaměstnavatele. Jinak určitě eh, nechceme tady si nějak rozvíjet ideologie, prostě chceme podporovat poctivé a legitimní a to skutečně je možné pouze v transparentním prostředí. Lidé tomu prostě musí rozumět. A ještě poslední věc ve stavebnictví, a to je jeden z příklad pouze z mnoha, máme tak silnou kontrolu jenom proto, a ne, abychom eh, jiné firmy eliminovali, ale prostě je to proti práci na černo, což nás stojí 660 milionů eur měsíčně, pardon, ročně, e, tak to už je potom jasné, jak důležitý je to problém. A je, nám je úplně jedno, odkud jsou ti pracující, pokud jsou řádně placení, pojištění, mají řádnou dovolenou, to je v pořádku. Čili my nebudujeme nové zdi, to ne, to prostě ani není možné u nás, ale transparentnost. A já myslím, že pokud bude transparentnost, bude všechno v pořádku. Opravdu bych si přál, aby v těch debatách, které dále eh, povedeme, aby se objevily společné linie, i když tedy eh, v některých debatách eh, to vypadá jinak. Ne, my opravdu potřebujeme společná precizní pravidla, která prostě, na která bude spolehnutí. Já tedy věřím, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, pokud budeme sobě navzájem naslouchat. A já myslím, že tato debata je dobrým milníkem na této cestě. Právě proto se tak snažíme dělat, paní Omen Reuten, a potom navrhuji, že dám slovo paní zpravodajce. net nog even nagevraagd, maar in 2006 eh, já mám doplňující otázku. V roce 2006 jsme připravili zprávu, která se týkala směrnice o vysílání pracovníků. Paní Šredr byla zpravodajkou a já jsem se účastnila těch jednání společně se Stevem, který byl koordinátorem, ale od té doby mm, jsme viděli, zaznamenali, že to umožnilo volný pohyb pracovníků, tato směrnice, ale umožnila také určitá zneužívání a my se, mm, jsme se pokoušeli zjistit, co tady selhalo, co se tady nedaří a já jsem daleko od jakéhokoliv protekcionalismu, ale myslím si, že že je třeba se zaměřit na ty nové problémy, které se objevily při aplikaci, že to souvisí, že základem té směrnice je volný pohyb, kvalitní pracovní podmínky a zabránit zneužívání mm, Některé ty články, které byly zmíněny, jsou skutečně důležité. Pokud jde o to zabránit obcházení a zneužívání, je třeba mít dobrá kritéria. První otázka je otázka otavře, Eh, uzavřeného či otevřeného seznamu. Ten uzavřený má výhody, ale otevřený, domnívám se, lépe odpovídá tomu, že máme velmi diverzifikovanou situaci v členských států a tudíž je vhodnější. Otevřený seznam by však měl být takový, aby nebylo možné jej zneužívat a obcházet a proto je třeba mít eh, velmi jasná pravidla. Pokud chtějí členské státy přidat nějakou povinnost na ten seznam, seznam, musí to být sděleno komisi předem, tímto členským státem a komise eh, potom zváží, zhodnotí a my bychom chtěli předložit takové pozměňovací návrhy, které by mohly být základem kompromisu. Za prvé, to bylo za prvé. Za druhé, v minulosti jsme zjistili, že je tady celá řada takzvaně falešně eh, osob samostatně výdělečně činných, které, eh, eh, a tuto situaci je také třeba řešit, máme k tomu celou řadu pozměňovacích návrhů. Dále otázka poskytování informací. Tady je prostor na zlepšení a úloha inspekce komis, návrh komise podle mého názoru je v této oblasti slabší a nedostatečný a chtěla bych posílit úlohu e, inspekcí. Otázka odpovědnosti. Odpovědnosti já jsem kritická do určité míry v této věci. Pan Belta, pan Ro, ře, mě adresovali otázky a hovořili jsme, či měli jsme, měli jsme na to nějakou reakci. Uh, nejenom proto, že znám Danutu jako dobrou přítelkyni, ale mám obecnou výhradu um, a směřuji k tomu, že bychom měli dosáhnout dobrého kompromisu. Pokud se nám podaří přesvědčit uh, příjemce, že to není ochranářství, že to je nezbytné pro dobré fungování trhu, tak jsem přesvědčená, že komise, že paní Danuta bude souhlasit. Takže si počkáme na kompromis. Děkuji. Takže kompromisy budou záviset na dobré vůli všech. To máte pravdu, že to je třeba zdůraznit. Já bych se chtěla vrátit ke třem aspektům. To, co říkala Rita Menolitan ohledně inspekcí, protože je tu několik pozměňovacích návrhů, které se týkají vytvoření lepší koordinace mezi inspekčními službami a všeho, co se tak trochu tí, e, týká stavebnictví v Evropské unii, víme, že je to pro ně velice zásadní otázka a žádná e, žádná takováto inspekce evropská by, ne, by byla těžko proveditelná, protože tu jsou v jednotlivých členských státech různé úpravy A e, jak to říci, dochází k takovému modernímu otrokářství, kteří, ať je to moderní otrokáři, se snaží snížit uh, e, lačku e, v pracovních podmínkách. Je zapotřebí se na toto lépe zaměřit. Co se týče toho uzavřeného či otevřeného seznamu, já velice souhlasím s Elizabeth Schroeder, že nikdo nechce otevřít eh, ideologicky, eh, nebo hovořit o ideologiích, anebo se vyslovit eh, a priori proti něčemu nebo pro něco. My se máme snažit o zlepšování podmínek pracovníků. A rovnost v práci znamená mít rovnost v právech. A pokud toto eh, je zapotřebí pro, mm, prosazovat přímo na místě, tak ve směrnici musí mít začleněný takový systém, který eh, bude, eh, který přiměje zaměstnavatele přímo na místě, aby jednali tak, jak bychom si přáli. Evropská unie má jasné principy v sociální oblasti, Ehm, zjišťuje, že by bylo zapotřebí stále něco zlepšovat, ale musíme říci, ehm, že mm, máme tedy skromné základy. Nicméně ty zakladající principy nikdy nebyly spochyb, spochybněny a to, že se nikdy nesmí jít po tlačku, která byla dosažena. A pokud budeme uvažovat o uzavřeném seznamu, co se týče možnosti práce eh, inspekcí, tak porušíme princip smlouvy, která by, eh, která stojí za tím, že, že se nesmí sejít pod lačku, která již byla jednou nastavena. Pak je tu článek 12. já ehm, nejsem překvapená tím, kolik lidí žádá o zrušení eh, tohoto textu. Ehm, zažila jsem při mnoha zprávách, že eh, přicházela celá řada žádostí o zrušení nějakého textu, ale nakonec eh, se podařilo najít dobré řešení. Paní Bauer hovořila o tom, že se nemá uvažovat o vysílání pracovníků jako o něčem podezřelém především. Je tu zmatek. E, Zmatení mezi tím, kdo je vyslaný pracovník a kdo pracuje na černo. Práva vysílaných pracovníků jsou tak slabá, že skutečně se vysílání pracovníků chápe jako podezřelá činnost. Je podle mého zapotřebí rozšířit ten seznam. Já si myslím, že komise dobře eh, nastavila ten původní záměr, ale velice upřímně, když se podíváme například eh, na oblast zemědělství a zemědělsko-potravinářský sektor, tak tam je to katastrofální. Podezřelé činnosti narůstají narůstají skutečně ostudně. A doprava taky. V dopravě taky. Já doufám, že se nám podaří pravý opak, že se nám podaří dosáhnout například dvou různých možností a že bude možné rozšířit ten seznam, o, které se, o kterém se má hlasovat. Takže to bylo pár poznámek, které jsem chtěla uvést. Přeje si k tomu něco říci komise? Prosím, máte slovo. Já se omlouvám že nejdříve omezuji eh, řečnický čas a potom hovořím, ale chtěla bych vás požádat, abyste svůj projev omezili 45 minut. Děkuji, pokusím se to zvládnout za dvě minuty, protože více než těch 800 pozměňovacích návrhů, to, je, to se nedá zohlednit a spousta lidí řekla eh, mnoho již ceného. První věcí při návrhu je jasnost a přímost pravidel, ale zároveň je zde určité nebezpečí, protože tady mluvíme o prováděcí direktivy směrnici, nikoli o té samotné původní směrnici a v té původní směrnici, což může půjčit eh, problém, tam se hovoří o proplácení ubytování a proplácení ubytování a jídel a tady e, odstavec 7 a celá řada těch e, ustanovení vlastně, pardon, těch pozměňovacích návrhů mění označ, e, ustanovení to což vlastně není možné. My jako komise jsme přistupovali k tomu velmi přísně, což se odráží v článku 3 a článku 5 a já vás musím vyzvat k tomu, aby ne, nebyla vlastně změně, měně změněna ta základní směrnice 9671 v oblasti, co, která je praktickým problémem. Ji řešíme prakticky jinak, aniž by se měnila ta základní výchozí směrnice. Druhá připomínky, celá, celá řada pozměňovacích návrhů odkazuje na články té původní 3, 4, 5. Jsou často odkazovány v této směrnici, ale ty články 4 a 5 hovoří obecně o povinnostech a závazcích, které jsme potom uh, detailně specifikovali v té prováděcí směrnici. A když budeme vycházet z toho, že tato doplnění a vyjasnění je třeba eh, aplikovat a vynucovat, tím způsobem, která eh, eh, respektují ta, ten vágní, dosti vágní eh, jazyk těch původních znění, což tak to vytváří problém. Potom jsou tady pozměňovací návrhy, které se zaměřují na možnosti finanční podpory. My jsme v tom návrhu se snažili je všechny schromáždit do článku 8 a bylo by žádoucí při těch pozmě, eh, těch kompromisních řešeních se navazovat na tento článek 8, eh, kde všichni se shodneme na tom, že ty důvody pro ty změny jsou žádoucí. Pokud jde o články 9 a 10 a rozlišení mezi těmito dvěma věcmi, devítka jsou národní kontrolní opatření, zatímco desítka jsou inspekce. E, to bylo v, proběhlo v diskusi zde i v, na úrovni členských států a v radě e, celá e, Eh, řada věcí je možná vágních v tom našem návrhu, protože my nechceme žádným způsobem omezovat inspekce. A zároveň nikdy nebylo naším úmyslem původně neumožnit následné otázky poskytovatelům služeb v rámci probíhající inspekce či dokumenty jako doklad o tom, že ta společnost skutečně může pracovat s nějakými citlivými ma- eh, materiály, že vyžádání těchto dokumentů by bylo nežádoucí, to, to tak není. My to chceme vyjasnit. To nebyl náš záměr takové, takové omezování. My jsme, my jsme nechtěli tyto možnosti vyloučit. A to ty nejkontroverznější články, ty byly zmíněny, diskuse bude jistě obtížná, ale je třeba nalézt řešení, protože všichni se shodneme na tom, že potřebujeme tuto směrnici a že potřebujeme chránit eh, práva eh, pracovníků a nemůžeme mít texty, které potom nejsou aplikovány v praxi. Těšíme se na spolupráci s parlamentem eh, v nalézání přijatelných kompromisů k těm dvěma eh, nejspornějším článkům, které byly sporné i v době, kdy jsme eh, připravovali ten návrh. Čili víme, kde to leží. Paní zpravodajko, já vím, že ta diskuze je velice dlouhá, ale bohužel vám nemohu dát více než pět minut na závěr této diskuze. Paní předsedající, to bude bardzo trudno. Paní předsedající, to bude skutečně velmi obtížné, poněvadž to není jednoduchá směrnice od samého začátku. K návrhu pana Hughese ohledně eh, změny, změnu postupu práce nad, tím, na tomto dokumentu. My už tedy máme rozpracované některé články, možná už jsme v polovině cesty, takže já bych byla ráda, kdybychom mohli už ve stanoveném pořádí pokračovat, protože teď to měnit, to by byl chaos a museli bychom pracovat tedy zase u samého počátku. Články 1, 3, 9 a 12 jsou obtížné. Články to je pravdy a bude nás to stát mnoho síl, sil a času. Já se budu snažit co nejrychleji eh, vám eh, rozeslat eh, kompromisní návrhy, aby to mohlo všechno začít co nejdříve a abychom mohli souběžně pokračovat v práci na dalších situacích, na článcích. K Nadí Hirš. Nadio, obecně, když mluvím tedy se s organizacemi reprezentujícími zaměstnavatele i zaměstnance, říkají, e, tady je e, důležité mít všechno, aby bylo konkrétní, e, průhledné, prostě jasné. Toto vlastně chtějí, aby se každý mohl připravovat, připravit na to, co čeká. Takže pokud bychom měli eh, tu směrnici udělat tak, aby toto splňovali. To znamená, aby byly předpisy jasné, konkrétní, transparentní, eh, aby bylo tedy jasné, jak se připravit už od samého začátku, tak to nám prostě Eh, rozhodně umožní, eh, umožní zmenšit eh, počty nepostivců. Emily, také děkuji za podrobnosti o tom, jak to probíhalo ve výboru IMCO. Možná, že si můžeme podiskutovat o tvých návrzích, zejména o tom, jak vyřešit to či ono. Pokud se týče Jaši Skřidlevské, já se naprosto shoduju v tom, že prvek, který, eh, podle kterého se rozlišuje, jestli najde, na, nastalo vyslání nebo nevy, eh, nenastalo vyslání, tak to skutečně eh, umožní umožní to udělat eh, tak, aby eh, šlo o pravidelné eh, vysílání, aby to bylo možno takto hodnotit, jenom v případě, že to skutečně půjde, pokud jde o větší projekty, na kterých se třeba mm, funguje v, ve směnách nebo v turnusech. Jinak pokud se týče inspekcí, určitě my jsme proto, abychom ty nepoctivce eliminovali, ale neřekl jsem, že nechci restriktivní inspekce. Chci pouze to, aby informace o možných prostředcích kontroly byly prostě jasné a transparentní. A jak víte, e, nepoctivec obejde každý předpis bez ohledu na to, jak je či není restriktivní. K Čabovi Orymu. Naprosto souhlasím, že je třeba využívat společný trh a souhlasím s tím, že tato směrnice by v žádném případě neměla vést k právní nejistotě. Eh, kolegyně Edith O. Christensen, chci říci, že velice, velice si oci, velice cením eh, principu solidarity. Nicméně na téma eh, vysílaných pracovníků či firm z eh, východní či západní Evropy slyším mnoho různých názorů na ně a já určitě jsem Evropanka a chci, aby to bylo právovodné pro celou 27 a aby to bylo také transparentní pro všechny. Čili žádný ideologický přístup z mé strany neexistuje. Thomas Mann také řekl, že eh, v každé zemi jsou dobří i špatní zaměstnavatelé, poctivci i nepoctivci. Na to je třeba nezapomínat. A myslím si, že jak delegující zaměstnavatel, tak eh, eh, ten zaměstnavatel z východní země musí vědět, Eh, jak se připravit, jaké dokumenty mít připravené ke kontrole. A to je jedno, jestli je to tedy eh, v zemi, eh, v zemi výchozí a nebo anebo jestli je to vyslaný pracovník. Já tedy souhlasím s tím, že prostě máme různé země, různé standardy, čili musí tady být možnost, aby si mohli vybírat nástroje, které splňují eh, rysy solidární zodpovědnosti. Rio, ano, určitě mm, právo, které připravíme, bude dobré a chceme, aby bylo dobré a aby bylo srozumitelné. A mám tady takovou eh, prýma větu od Tomase Mana. On navrhl, abychom měli společný, společný přístup a vyhnuli se starým konfliktům a stereotypům. Já doufám, že to tak nastane. Deklaruji, že jsem naprosto otevřená vůči vaším eh, návrhům. Chci, aby to byl dobrý dokument a vidím, vím, že vy to chcete. Taky děkuji komisi za pomoc a že ten návrh na vyjasnění některých článků je velice dobrá a já bych velice ráda vás potom na některé setkání pozvala, abych, abychom se o tom mohli popovídat. Děkuji vám. Ehm, merci beaucoup. Děkuji vám. Právní výbor bude hlasovat 19. března. A v podstatě naše pozměňovací návrhy bude probírat 20. března abychom o nich hlasovali o den později. A to máme prozatím eh, poslední údaj. Náš poslední bod na pořadu jednání to je bod 39, stanovisko našeho výboru o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže. Předám slovo zpravodaji panu Ungureanu aby nám předložil svůj návrh stanoviska. Very brief. Děkuji, já budu velmi strečný, eh, stručný. Já se na tuto problematiku dívám z pohledu nezaměstnanosti a stanovisko bude mít následující pohled jednak plnění této politiky eh, hospodářské soutěže v rámci strategii 2020, protože je třeba podpořit eh, ty, kteří vytváří pracovní místa, to znamená malé a střední podniky. Co se týče služeb všeobecného ekonomického zájmu, to je klíčové, protože se to navazuje na průmysl, na podniky a to opět e, má dopad na míru zaměstnanosti či nezaměstnanosti. Takže článek dvě tohoto stanoviska uvádí, že členské státy musí eh, brát tyto služby eh, v potaz z pohledu otázek zaměstnanosti. Dále je třeba zaměřit se na privatizaci neproduktivních společností a za čtvrté eh, a to je poslední, domnívám se, že určité výjimky z pravidel eh, státní pomoci je potřeba zavést tak, abychom mohli podpořit eh, podniky v eh, zajištění jejich konkurence schopnosti, protože taková konkurence schopnost posílí jejich schopnost vytvářet pracovní místa. Děkuji Alejandro Serka a potom a to je všechno. Sí, eh, señora presidenta, para decirle que para mi grupo este es... Děkuji. Jenom jsem chtěla říci, že naše politická skupina bude velice bedlivě sledovat toto stanovisko, protože politika hospodářské soutěže nás trochu vrací k předcházející diskuzi. Máme povinnost také podívat se na to z více stran. Ono jich je hodně a všechny jsou legitimní, ale my se musíme podívat na to, jak eh, politika hospodářské soutěže přispívá k, ke zvýšení eh, kvality eh, zaměstnání, množství pracovních míst, a nebo zdá tento, tento efekt nemá. Z tohoto dokumentu my se snažíme zjistit, jak spojit politiku hospodářské soutěže Ehm, také eh, služby ve veřejném zájmu, protože ty jí přímo nepodléhají. A my v tomto směru předložíme pozměňovací návrhy, protože pokud řekneme, že pravidlům hospodářské politiky budou ehm, odpovídat i služby ve veřejném zájmu, tak spousta občanů nebude mít přístup k těmto, k těmto službám. Pokud to bude jen eh, na pravidlech trhu, tak eh, nebude mnoho občanů mít přístup k takovýmto službám. A to už uvádí smlouva a další dokumenty se smlouvou související. My se budeme snažit předložit pozměňovací návrhy, tedy abychom zlepšili tento sociální aspekt u služeb veřejném zájmu. Děkuji. Ještě pan zpravodaj určitě bude eh, diskutovat. Vzhledem k tomu, kolik je hodin, vám navrhuji, abychom pro zatím to eh, tuto diskuzi uzavřeli a 27. února v poledne bude lhuta pro, pozemění, po eh, předložení pozměňovacích návrhy. 20. března budeme eh, hovořit o kompromisních návrzích, 22. budeme hlasovat, 21. se bude hlasovat ve, ve vedoucím výboru. A to samozřejmě bude znamenat, že budeme moci pracovat jen s anglickým textem. Já vám teď přeji příjemné odpoledne, děkuji vám za spolupráci a sejdeme se v březnu.